Kolegové, dovolte, abych vás vyzval, abychom nejprve eh, eh, přijali program 30, bod 31, to je zpráva paní Gabriel, máme potvrdit pouze hlasováním, tak hlasování tak jak jsme očekávali, tak eh, Koreper, jako tedy jak to vypadá, tak se eh, se dohodl, takže ano. Potom zpráva 35, to je bod, který jsme podsunuli, 36 eh, eh, vyjednávání finančního systému a tak dále, po, naučení. Takže tento bod byl doplněn opět naopak k, k programu a nový bod byl dále hm, doplněn Eh, to je na zítra eh, eh, od 9.45 až 10 prezentace zprávy Kolejo o vnějších námořních hranicích, potom zpráva z Argentiny, to se týká plní špinavých peněz, takže tento bod bude také odložen na příští schůzi, takže bez námitek, doufám, můžeme přijmout. nyní oznámení, to znamená Eh, k doporučení koordinátorů eh, paní Kinga Konc, zpravodajka, nebo eh, k, je to stanovisko k rozpočtovému výboru vyjednávání o víceletém rámci. Mm, takže toto. Dále. A pokud jde o jazykový režim, finština, estonština, malština, chorvačtina jsou nyní k dispozici. Takže děkuji za pochopení. A takže tím jsme odsouhlasili program a teď zápis. Zápis odsouhlasíme tedy z 27. 28. listopadu bez námitek a nyní přejdeme k dalšímu bodu, což je přijetí korigenda. Výměne, výměné, ochrané, výměné tedy programy na ochranu eura. Paní McIntyre, to je naše zpravodajka pro tento bod. A v souladu s pravidlem 216 jednacího řádu, tedy tak a na základě postoje Evropského parlamentu, tak mm, nařízení eh, o eh, tedy eh, výměně, podpoře a odborné přípravy na ochranu eura proti padělání. Takže zde náš postoj bude opraven v souladu s korigendem. Já doufám, že souhlasíte. Paní zpravodajka, naše eh, paní kolegyně McIntyre, která se k tomu teď vyjádří. Děkuji, pane předsedo, jak jste správně řekl. My jsme o tom již hlasovali, ano, a my jsme chtěli to dostat eh, co nejdříve do pléna. A bylo nám řečeno, pokud eh, to prosadíme do pléna, tak to znamená, že potom budeme že tedy eh, budeme muset to udělat prostřednictvím korigenda, ale v podstatě nic se tam nezměnilo, a takže pro mě je to čistá formalita, my jsme to již odhlasovali, návrh jsme odhlasovali v plénu, jenom formálně to musíme teď přijmout, nic jiného. Děkuji paní McIntyre za informaci, tak to tedy bude. A takže takto budeme moci nyní přejít k bodu 5, což je stav eh, interinstitucionálního vyjednávání o legislativních postupech, kde naší zpravodajkou je opět paní McIntyre. Uh, on the directive máme směrnici o ochraně eura a dalších měn proti padělání prostřednictvím trestního práva. Zde nás paní McIntyre poinformuje o vývoji. Ano, děkuji. Já bych chtěla poděkovat všem stínovým za součinnost. Nyní probíhá trialog. Postupujeme docela dobře. Našli jsme společný základ eh, ve většině eh, aspektech a dnes večer se koná další kolo trialogu a zdali se to uzavře v této fázi, což doufám, to se uvidí po trialogu. Doufám, že se snad i dohodneme potom per rolam. A co bych tomu řekla? Eh, kvitujeme s uspokojením, eh, jak spolupracuje řecké předsednictví a doufám, že to uzavřeme velice brzy. Děkuji paní McIntyre za eh, tuto zprávu, tak to bude. To znamená, že můžeme teď přejít k bodu 6, což je výměna názorů s výkonným ředitelem agentury EU LISA, pan Krum Garkov, který je výkonný ředitel agentury, která má na starosti ehm, operativní řízení eh, těch velkých informačních systémů, jako tedy Schengen, SIS-2, vizový systém, VIS a Eurodac. Takže si vyslechneme eh, jaký je aktuální stav a pan Garkov nám řekne, čeho agentura dosáhla v minulém roce a jak vidí vyhlídky na následující rok. Máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Dobrý den, dámy a pánové, děkuji za tuto příležitost se setkat s členy výboru Libe a říci vám, jakého pokroku jsme dosáhli v agentuře v minulém roce. Než pohovořím o pokroku, tak velice rychle připomenu, jaký je náš mandát jak řekl pan předseda, máme na starosti eh, provozní eh, řízení, tedy zprávu mm, systému Schengen SIS 2, VIS a Eurodac eh, a také i i poskytujeme školící programy pro ty, kteří v členských státech tyto systémy spravují. Minulý rok pro nás byl náročný, protože jsme nová agentura a tedy především jsme budovali organizační strukturu, abychom mohli zajistit provoz a na konci roku jsme se dohodli s členskými státy eh, v, zastoupenými v našem statutárním orgánu, jaký bude tedy prioritní program, jako jsou tedy eh, priority jsou tedy Eh, organizační struktura, vybudovat strukturu, potom i agentura by tedy měla začít fungovat eh, řádně a potom jde o to i vytvořit partnerské vztahy, které jsou tak zásadní pro to, abychom mohli eh, uplatnit přidanou hodnotu naší agentury ve spolupráci s členskými státy a občany. Takže pokud jde o ty naše klíčové úkoly, tak zde bych chtěl informovat vaše členy, že agentura mm, po devět měsíců v podstatě převzala mm, řízení eh, zprávu systému podle mandátu. Nyní máme to pod kontrolou také i plní úkoly podle eh, našich stanov eh, pokud jde o zabezpečení sítí a potom i samozřejmě plníme povinnosti vyplývající z veškerých smluv a které komise uzavřela předtím a ty byly tedy převedeny na nás, tyto smlouvní vztahy. A kromě toho ještě mm, agentura také i převzala některé úkoly navíc, které původně se neplánovaly v prvotním pracovním programu. Teď pokud jde o organizační strukturu, naše druhá priorita. Agentura již splnila svůj organizační plán na rok 2013 a to původně původního plánu, to znamená na konci roku jsme měli 120 eh, pracovníků již najmutých, včetně eh, těch klíčových funkcí jako osoba odpovědná za bezpečení, potom interní audit, a i se nám i podařila finanční autonomie, a to 26. května 2013 jsme v podstatě zavedli všechny kontrolní normy, tak abychom zajistili řádné a zdravé finanční řízení. A v neposlední řadě také i agentura se dohodla s řídícím výborem na strategických cílech na období 2014 až 2020. A třetí prioritní oblast, eh, eh, to znamená, abychom se stali centrem excelence, tak agentura vytvořila rámec řízení, interního řízení. Začali jsme ho implementovat v roce 2013, včetně to, že jsme vytvořili eh, klíčové výbory jako rizikové řízení, rozpočtový výbor, strategický výbor, které budou dohlížet nad řádným fungováním agentury tak, aby plnila očekávání všech dotčených orgánů. Také i jsme začali realizovat náš servisní model. Ten je zásadní pro efektivní fungování podle eh, standardů posledních nejmodernějších standardů informačních technologií. Také i jsme provedli první analýzu rizik a nyní agentura již má eh, komplexní eh, registr rizik rejstřík rizik, který se aktualizuje, zpravuje, tak aby veškerá hlavní rizika, která mohou ohrozit plnění úkolů agentury, tak aby byla známa a pod kontrolou. Potom i jsme začali plánovat úkoly na rok 2015 a v podstatě to jsme již téměř splnili a v neposlední řadě i jsme i e, zrevidovali naši e, naši účetní osnovu, naše účetnictví, abychom zavedli finanční, zdravé finanční řízení. A za třetí, partnerské vztahy. Během roku 2013 se agentuře podařilo eh, uzavřít eh, memoranda o porozumění s klíčovými partnery v oblasti vnitra, a to především s CEPOLem. Máme s nimi tedy memorandum o porozumění a již plníme společně úkoly v oblasti školení pracovníků členských států, potom s Frontexem máme dohodu a také i plánujeme konkrétní úkoly na kterých se budou podílet obě agentury v tomto roce. Také i máme memorandum o porozumění s Evropskou komisí, eh, které se již finalizovalo a mělo by se podepsat v příštím měsíci a také i je to nezbytné podle článku 7 našeho jednacího řádu, článek 7 odstavec 2 konkrétně, a v neposlední řadě vedeme dialog s členskými státy, které jsou zastoupeny v našem poradním statutárním orgánu a spolu s nimi pracujeme na strategii a e, zároveň i spolu s nimi řešíme provozní problémy. Závěrem Rok 2013 byl pro agenturu úspěšný, podařilo se nám splnit očekávání eh, eh, všech dotčených subjektů, plně, splnili jsme náš pracovní program a založili jsme zdravé základy pro budoucí fungování agentury. Priority v roce 2014. Pracovní program a úkoly na rok 2014 ty se vyvíjí a budou vycházet z úspěchů a z výsledků za rok 2013. A prioritní oblasti, na kterých jsme se dohodli s členskými státy, zastoupenými v našem statutárním orgánu, v podstatě se neliší od priority na rok 2013. Ale, opakuji, ještě jednou agentura nadále bude Eh, rozvíjet svoji činnost, agentura bude zlepšovat své řízení, řízení a hlavně finanční řízení a pár příkladů třeba, které se týkají priorit, eh, které máme. Za prvé Eh, vypracování systému, eh, vývoj eh, systému, které máme na starosti, především systém VIS, potom implementace Eurodaku, máme zde nařízení Eurodac a to musíme plnit, to je další priorita. Dále i bychom chtěli i přispět k iniciativě inteligentního řízení hranic, inteligentní ostraha hranic. Zde budeme provádět první pilotní, pilotní program v této oblasti, tak jak to zadala komise. A teď pokud jde o e, řízení a dlouhodobé plánovací perspektivy. My jsme připravili, pracujeme na dlouhodobé strategii do roku 2020, to bychom měli přijmout v tomto roce a v neposlední řadě spolu s CEPOLem pracujeme na našich dovednostech, našem know-how v tom, jak e, i rozšířit pole působnosti v oblasti technického vzdělávání to bude další důležitý úkol v roce 2014. Závěrem, ano, e, čeká před námi náročný rok, e, samozřejmě zvýší se poptávka e, po našich službách ze strany členských států a dalších organizací, ale vzhledem k solidním základům, které jsme položili v roce 2013, tak určitě agentuře se podaří se zhostit řádně těchto úkolů podle očekávání. Tudíž tímto bych uzavřel a děkuji ještě jednou za příležitost eh, vám poreferovat o pokroku, kterého jsme dosáhli v naší agentuře a jsem k dispozici, pokud máte dotazy. Garkov, now open. Děkuji, pane Garkové. Nyní otvírám diskuzi. Hlásí se někdo o slovo? Prosím, začneme. Kdo se chce vyjádřit, zvedněte ruku nejdřív, takže teď eh, pan Koelio. Děkuji, pane předsedo. Já jsem teď přišel, takže jsem bohužel neslyšel řeč pana Garkova, nicméně eh, jeho práci eh, velice dobře znám, práci jeho agentury EULISA a chtěl bych zdůraznit, že podle mého názoru eh, kvalita práce pana Garkova a jeho týmu je velmi vysoká. Tato agentura odvádí skvělou práci e, jak v Estonsku, e, tak e, ve Štrasburku. Poskytuje pomoc členským státům, které oni žádají. A já bych chtěl říct, že několikrát, když jsem poslouchal pana Garkova, tak musím říct, že je to velmi optimistický člověk, protože vzhledem k tomu, jak rada škrtá rozpočet, je naprosto úžasné, jak EULISA pracuje vzhledem k omezením rozpočtu. A ještě úžasnější je, jak pan Garkov optimisticky hledí do budoucna. Já si myslím, že my bychom si měli dávat pozor při hodnotí při hodnoceních rozpočtu, abychom dávali agenturám, které konají dobrou práci, patřičné prostředky na to, aby mohly fungovat i nadále. Děkuji. Děkuji, pane Coelho. Ještě někdo se chce přihlásit? Už nikdo? Prosím, chcete to komentovat, pane Garkové? Eh, děkuji, pane předsedo, eh, děkuji panu Koeliovi za poznámku. Eh, samozřejmě já jsem se zmínil o tom, že agentura bude čelit těžkostem v následujících letech, ale podle mého názoru jedním z konkrétních kroků, e, pokud jde o finanční zprávu a e, řízení, tak e, naším úkolem bude samozřejmě plnit očekávání vzhledem k omezením zdrojů, která jsou dnes tak běžná. E, agentura e, spravuje dostupné zdroje e, proaktivně, ať jde o lidské zdroje nebo finanční, abychom měli neustále jistotu, že se zabýváme těmi správnými prioritami. A proto já spíš chovám důvěru, než že bych byl optimistický, chovám důvěru, že agentura bude plnit očekávání zainteresovaných aktérů. Chtěl byste se ještě vyjádřit, pane Garkové, k, té, k tomu, co jste eh, již zmínil, a sice, že eh, agentura se bude zabývat eh, inteligentními hranicemi což jste zmínil tady, že organizační zdroje e, jsou zapotřebí pro zřízení systému a požadavků, tak jak je to stanoveno v příslušných právních rámcích. Mohl byste e, rozvinout tento bod? Ano, samozřejmě. Nejprve bych chtěl objasnit jednu drobnost. Tuto studii eh, přednese eh, Evropská komise a naše agentura eh, k ní bude přispívat, abychom zajistili, že projekt inteligentních hranic přinese očekávané výsledky. Pokud jde o pr- pracovní program na tento rok, tak ten stanovuje rámec eh, pro agenturu, eh, který je zapotřebí k plánování eh, zdrojů, aby bylo možno systém inteligentních hranic efektivně implementovat. Zatímco ještě probíhají vyjednávání o právním návrhu, a tedy až budou eh, právní návrhy v platnosti. Takže eh, já si myslím, že eh, ten vývoj začne až v roce 2016, nicméně mm, agentura teď nemůže dva roky čekat a teprve v roce 2016 začít plánovat svoji práci. Proto už v roce 2014 budeme využívat informací, které jsou dostupné z těch právních návrhů a budeme podporovat a asistovat komisi při práci na studii a budeme také pomáhat Frontexu eh, v proaktivních přípravách a plánováních zdrojů, eh, což mimochodem eh, už je obsaženo v návrhu politiky agentury do roku 2017. Tam myslím, že je jasně vidět, jaké jsou naše potřeby. A poté budeme diskutovat o vhodné rovnováze z rozpočtového hlediska mezi rozpočtem a potřebami agentury. Eh, pokud eh, se už nikdo nechce vyjádřit, už nikdo nechce eh, položit otázku panu Garkovovi ohledně agentury EULISA, tak se přesuneme k dalšímu bodu. Je to v pořádku? Nicméně zdá, jak, jak vidím, tak další bod je na programu v 9.45 a pan zpravodaj Protaševič tu není takže navrhuji, abychom teď si dali 15-minutovou přestávku. Za 15 minut budeme pokračovat. Děkuji. Thank you. So, shall we go? We resume. Takže pokračujeme podle eh, plánu. Dozvěděl jsem se, vážení kolegové, že eh, zpravodaj pan Protaševič nepřijde, aby prezentoval svůj bod, nicméně ho nahradí eh, naše kolegyně Jiménez Beseril, aby nám poreferovala o pozměňovacích návrzích ke zprávě. Chtěl bych vám připomenout, že tady jde o společnou rozpravu o e, pozměňovacích návrzích a prezentaci stanoviska e, právní služby. Jde o zprávu pana Protačeviše o nových psychoaktivních látkách a e, také o minimálních ustanoveních o skutkové podstatě trestných činů na poli nelegálního obchodování s drogami a konkrétně o definici pojmu droga. Bylo podáno celkem 157 pozměňovacích návrhů k tomu nařízení a 28 pozměňovacích návrhů ke směrnici. Takže poslechněme si komentáře paní Jiménez Beseril k pozměňovacím návrhům a potom se mohou vyslovit stínoví zpravodajové, budou-li chtít. A ze všeho nejprve bychom měli tedy vyslechnout stanovisko právní služby, kterou tu zastupuje pan Vizáčo. Takže máte slovo, pane Vizáčo. Děkuji, pane předsedo. Well, I think I, I, I can be fairly brief. Já si myslím, že se vyjádřím poměrně stručně, eh, protože eh, základní eh, obsah našeho stanoviska už byl zohledněn v celé řadě pozměňovacích návrhů, takže já se stručně zmíním nejprve o kontextu před vámi leží dva eh, paralelní návrhu. Jedno je nařízení eh, pro eh, vnitřní trh, které se zabývá omezeními Eh, uvádění určitých látek na trh, eh, látek, které jsou považovány za obzvláště škodlivé. A ten druhý návrh je směrnice eh, založená na článku 83 odstavcu, odstavci 1 smlouvy. A to je nástroj trestního práva, který má pozměnit rámec stanovený rozhodnutím z roku 2004 a má za cíl uvalit trestní sankce na jakékoliv úmyslné porušení e, současných e, tržních omezení, které jsou stanoveny v nařízení e, o vnitřním trhu. My jsme byli požádáni, abychom ověřili, zda existují nějaké právní problémy ve vztahu s nařízením pro vnitřní trh, zda Eh, jsou tu nějaké problémy s přijímáním prováděcích aktů, pokud jde o ty eh, látky považované za obzvláště škodlivé. A když vezmeme v úvahu skutečnost, že eh, tyto látky potom budou podléhat trestním sankcím na základě té směrnice tak eh, my jsme došli k závěru, že článek 13 eh, nařízení o vnitřním trhu je do té míry problematický, že eh, seznam kritérií, na jejich základě rozhodnutí komise identifikuje ty konkrétní látky, takže vlastně ten seznam není vyčerpávající. To eh, je zcela eh, jasně stanoveno eh, určitými formulacemi článku 13 a my se domníváme, že to není slučitelné se strukturou prováděcích aktů, protože prováděcí akty jsou podle článku 21 smlouvy a mají pouze implementovat prvky, které jsou v legislativě už obsaženy. Jestliže legislativní opatření nestanovuje úplný seznam kritérií, tak je vlastně komisi implicitně dovoleno zavádět nová kritéria pro identifikaci nových látek, což ale není slučitelné s povahou prováděcích aktů. Takže proto eh, navrhujeme několik alternativ. Jednou z nich by bylo eh, povolit komisi eh, aktiv přenesené pravomoci, na to, aby eh, kritéria eh, doplňovala, pokud eh, to bude považováno za patřičné, anebo stanovit úplný vyčerpávající seznam kritérií v samotném základním aktu. Druhý problém, který jsme našli, se týká toho, že oba návrhy, tak jak je předložila komise, zavádějí určitý způsob automatických odkazu k látkám identifikovaným na základě vnitřního trhu v trestním právu členských států. Členské státy jsou povinny považovat jakékoliv chování týkající se obchodování s těmito drogami za trestný čin. Nicméně eh, návrhy zdá se nezohledňují fakt, že eh, komise také může přehodnotit úroveň rizika spojeného eh, s těmito látkami a odstranit omezení, které jsou na ně nyní uvaleny. A podle, mého, podle našeho názoru to z textu není e, jasné, že ne, ne, nevyplývá z textu komise přímo, že e, členské státy budou také muset e, výjmout dotyčnou látku ze svého trestního práva a neuvalovat žádné sankce na oběh a trh s dotečnými látkami. To jsou eh, dva problémy, které jsme z právního hlediska identifikovali. Vím, že celá řada pozměňovacích návrhů už je bere v potaz. Tady myslím, že eh, můžu skončit a pokud budou otázky, tak na ně rád odpovím. Děkuji, pane Vizáčo. Takže teď jsme Eh, si vyslechli eh, právní stanovisko a eh, můžeme si poslechnout paní Jiménez Beseril ohledně pozměňovacích návrhů. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Budu hovořit tak, jak to tady již zaznělo k pozměňovacích návrzích. To, co mi vlastně předložil pan Protaševič, který není tady a v podstatě se neúčastnil ani představení zprávy, ale ráda bych oznámila, že později budu mluvit o směrnici, ale tady je všechno vlastně detailně mm, vylíčeno jako jeho názor k pozměňovacím názoru ale je třeba se na něj obracet s eventuálními dalšími eh, připomínkami, čili nemohu tady zodpovídat otázky, které se eh, obracejí k němu a k případnému nařízení, zatímco na mě se můžete obrazit v souvislosti s dotyčnou směrnicí. Teď vám přečtu, co píše pan Protaševič. Four amendments were tabled to the report of the regulation pozměňovací návrhy eh, ohledně eh, psychoaktivních látek podané k nařízením eh, za ty zpravodaj děkuje a děkuje za spolupráci a podpoří většinu návrhů. Ze všeho nejdříve vítá Eh, pozměňovací návrhy, které slouží k posílení právní jistoty eh, tohoto nařízení a v tomto kontextu by rád podpořil pozměňovací návrh paní Head k článku 11, eh, 12 a 13. To se týká také pozměňovacích návrhů pana Trianta Pilidese k úvodním ustanovením, nicméně u některých z nich musíme zajistit, aby e, bylo jasné to, to hledisko vnitřního trhu v tom nařízení. E, pan Protaševič také vítá e, návrhy, které slouží k posílení komplementárního charakteru nařízení, které nutí členské státy konat akce na e, národní úrovni e, a zavádět přísnější e, opatření, než jsou ta na evropské úrovni. Také vítá pozměňovací návrhy, které slouží k prevenci, informačním kampaním a tak dále a zejména ty, které jsou zacílené na rizikové skupiny stanovené podle statistických dat, které jsou k dispozici. Dále Návrhy eh, paní Matě a eh, pana eh, Pirkera jsou vítány. Vítá také pozměňovací návrhy, které zdůrazňují potřebu dynamičtější a efektivnější výměny informací za kterou by měla být zodpovědná agentura EMCDDA. Stejně tak je zapotřebí v rámci Eurodaku nějaký systém včasného varování, což zdůraznil pan Skuria, pan Weber a pan Pilides. Spravodaj by e, rád zdůraznil některé pozměňovací návrhy, které považuje za e, problematické. E, pan Protaševič nepodpoří návrh pana Trianta Filidise k článku 6, který se týká společné zprávy Eh, což je oslabení role eh, Europolu v první fázi hodnocení rizika eh, souvisejícího s novými psychoaktivními látkami. Domnívá se, že bychom měli vycházet z existujících postupů a neměnit nástroj, který nám už byl poskytnut. Eh, agentury jsou citlivé k různým rizikům nových psychoaktivních látek a proto eh, by měla být eh, žádoucí jejich vzájemná spolupráce na posuzování rizik. Dále výbor, také spolupráce s výborem Lisabonské smlouvy pro boj proti drogám. Dále návrh pana Skury k článku 11 ohledně nízkorizikových psychoaktivních látek, tak tady pan Protaševič chápe argumentaci, nicméně je zapotřebí eh, ještě o tomto návrhu diskutovat a najít nějaké řešení. V neposlední řadě eh, se staví silně proti využívání prováděcích aktů, což je v souladu se stanoviskem právní služby parlamentu. E, celá řada pozměňovacích návrhů byla podána v tomto smyslu. Spravodaj e, e, je proto, aby prováděcí akty byly nahrazeny akty v přenesené pravomoci, nicméně pro správný chod tohoto nařízení je třeba zajistit, abychom vytvořili mechanismus rychlé reakce, což je také je téma, které je potřeba ještě eh, prodiskutovat, abychom se vyhnuli situaci, kdy eh, přijmeme kontraproduktivní ustanovení. Eh, zejména bychom si měli dát pozor ohledně článku 9, který se týká dočasných tržních omezení, kdy je žádoucí akce komise. Tady je zapotřebí nějaké jasné kritérium, například zpráva o umrtnosti a následcích Tady se zdá patřičnější využití prováděcích aktů. Nicméně, jak už bylo řečeno, je zapotřebí eh, o tom ještě debatovat. Eh, tady eh, bych skončila a teď bych chtěl představit svou směrnici a pozměňovací návrhy a nyní tedy přejdu do španělštiny. Děkuji. No, well, I should I go with my okay. Eh, me gustaría en primer lugar Ráda bych za prvé poděkovala všem poslancům, kteří předložili pozměňovací návrhy ke směrnici. Teď hovořím o směrnici a nikoliv o nařízení. Eh, Eh, většina předložených pozměňovacích návrhů zprávu obohacuje, ale přesto tady mám některé důležité body, k kterým bych chtěla znes připomínky. Pozměňovací návrh 7, 21 a 22. Paní Het se vztahují k tomu, aby komise dostala kompetence pro vystavení přílohy v souvislosti s aktiv přenesené pravomoci. A toto je zajímavý bod, ale já se obávám, toho můžeme-li použít mechanismus eh, y también si se deben incluir estos actos delegados. Naléhavosti. Eh, v současné směrnici, o které tedy hovořím, Eh, se také odráží v nařízení článek 13, kde se odkazuje na závažné trestné činy a za působení dílem na trhu. Eh, a tady je třeba spolupracovat s právní službou. Co se týče odkazu na lékařskou péči, se nenachází v současné směrnici, protože to přísluší do směrnice týkající se uh, Eh, léčivých přípravků pro lidi. A potom tady máme také pozměňovací návrh 17 paní Intveld, kde se hovoří rovněž o ekonomickém aspektu. Všichni jistě vědí, že když, když se nejprve nabízejí drogy zadarmo, aby se ta osoba dostala do závislosti na drogách a pak si je musel kupovat. S tím já nesouhlasím s tímto pozměňovacím návrhem. Ráda bych řekla, že současná směrnice se neodkazuje na spotřebitele drog proto se nedomnívám, že by bylo nezbytné opakovat to, co již jasně zaznělo v mých pozměňovacích návrhech. Potom máme 11, 12, 13, 14, 18, které jdou nad rámec působnosti této směrnice ehm, protidrogová politika er, evropské, ehm, na evropské úrovni není dostatečně zharmonizována. Ale to znamená, že v rámci tohoto nástroju nemůžeme nic víc doporučeme. Já bych chtěla podpořit spolupráci a harmonizaci pro lepší potírání eh, drog a obchodování s nimi a psychotropních látek. Pozměňovací návrh 20 Tady se navrhuje vyhodnocování používaných prostředků v členských státech dva roky poté, co tento nástroj vstoupí v platnost. Myslím si, že to není pragmatické, je to příliš krátké období, abychom získali dostatečný počet informací pro vyhodnocování. Hmm, a je třeba, aby členské státy reagovaly rychle pro omezení psychotropních látek a prekurzorů Eh, ale setkání s jinými příslušnými agenty byly velice užitečné. Děkuji mnohokrát. A teď bychom si mohli vyslechnout stínové zpravodaje, zdali se chtějí vyjádřit. Je tu přítomen nějaký stínový zpravodaj, paní Head? Chcete něco říci, jakožto stínová zpravodajka, k pozměňovacím návrhům, které jsme si tu právě vyslechli? Ano, děkuji. A e, děkuji za e, tuto rekapitulaci. E, je škoda, že pan zpravodaj tu není, nicméně já jsem dobře informovaná a jenom bych chtěla velice stručně vysvětlit své pozměňovací návrhy, které tu také byly zmíněny. Paní Jiménez, velká část pozměňovacích návrhů se týká vlivu parlamentu na používání aktů přenesené pravomoci. Já bych jenom chtěla vysvětlit, jaký záměr sledují těmito návrhy a doufám, že i další politické skupiny by je mohly podpořit. Podle mě, pro mě bylo nejdůležitější, aby byla jednota mezi nařízením a směrnicí. Takže já objasňuji kritéria e, kvalifikace e, rizika na nízké, střední a vysoké. Ta klasifikace musí být jasná předem. A pokud komise bude chtít tato kritéria měnit, tak by k tomu měla mít možnost prostřednictvím v přenesené pravomoci. Tím způsobem bude zajištěna e, právní jistota a také e, vliv parlamentu. Pokud jde o směrnici, tak tam jsem podala pozměňovací návrh 1 e, o kriminalizaci držení určitých látek. Tady také jsou na místě akty přenesené pravomoci. Eh, parlament je zákonodárce a proto je důležité pro právní jistotu, aby byl do dění zapojen. Takže to jsou takové eh, úvahy k tomu textu komise. E, já nevím, jestli jsem e, tady něco e, možná než špatně nepochopila, ale chtěla bych vysvětlení od komise. Tady zaznělo, že členské státy by mohly jít nad rámec toho drogového nařízení. Například pokud jde o nějakou látku, kterou členské státy za každou cenu chtějí ignorovat, přestože EU je k tomu nenutí, tak to mohou dělat. Já nevím, jestli tady nedošlo k chybě v tlumočení, nicméně eh, možná se pletu, ale eh, k tomu bych ještě ráda slyšela vysvětlení. Děkuji, paní Hed. Ještě nějaké připomínky? Ještě nějaký stínový zpravodaj? Eh, pan Bronz? Ne? Takže, pane Bronz, máte slovo. Ano, já jsem spíš <laughs> takové strašidlo než stínový, ale tady je velice důležitý eh, rozdíl. Ano, něco je s tím problémem třeba udělat, to je jedna věc, ale co se navrhuje, to je druhá věc. Identifikace problému, no to je snadné snažší než řešení. Nové látky, které nejsou upraveny ve stávajícím trestním právu a které lidi berou jen tak rekreačně, dobře a potom eh, se mění jejich kognice, jejich racionální chování, jejich myšlení a může to mít dlouhodobé neblahé účinky. Ale problém je v tom, že eh, identita těch látek, jejich názvy či ingredience, ty se neustále mění mění eh, se tedy eh, rychleji než legislativa. A vza, ve zprávě je zajímavé se dočíst, že tam se to popisuje jako tajné laboratoře v těch nových rychlých ekonomikách, jako je indická, čínská. A zde E, tam údajně nemají regulační rámec, aby to kontroloval. Ale teď třeba e, případ Číny. No, mm, tam v podstatě velice rychle e, sice působí proti disentu, ale nejsou schopni regulovat takovou škodlivou ekonomickou aktivitu. To je velice paradoxní, ironické. A potom navíc ještě ironické je, že Evropská unie uzavírá obchodní dohody s těmito státy. Obchod tedy přes oficiální kanály, dobře, možná, že ale ale to je takové zavádějící. Další příklad. Evropská unie říká, že to je mezinárodní problém. No určitě ano. Takže je třeba na to nalézt evropské řešení. Ale slovo mezinárodní a evropský nebo EU, no to není přece zatím ještě synonymum. A takže proč eh, tedy, eh, eh, takže mezinárodní problémy, no přece ty potřebují mezinárodní řešení prostřednictvím nějakých mezinárodních umluv s maximem signatářských zemí a ne 28 států se na tom nemůže jenom dohodnout. A potom zde zpravodaj hovoří, že členské státy údajně, když to budou řešit po svém, tak to může narušit vnitřní trh. No, eh, takže to, mě trochu, to se mi nelíbí, ale problém je, že my teď jsme zrušili hranice, tak jsme vytvořili eh, jednotný trh nejenom pro zákonné zboží, ale i ty nezákonné mm, výrobky a služby a dokonce i pro výnosy z trestné činnosti. Děkuji, pane Bronsi. Další vyjádření k tomuto ne. Takže možná komise nebo předsednictví by se chtěli také vyjádřit eh, k tomu, eh, jak vidí pozměňovací návrhy možná komise, zástupce komise, pan Spino. Paní Spino, ano, ano, děkuji, děkuji, pane předsedo. Děkuji, děkuji paní Jiménez, eh, panu eh, Bronsovi a dalším za, eh, na, za jejich poznámky k tomuto návrhu. Za prvé chci i uvítat zprávy těchto dvou zpravodajů, které jsou velice konstruktivní a určitě pomohou nám skonsolidovat systém, který chceme eh, přijmout pro mm, řešení problému nových psychoaktivních látek. A dále pozměňovací návrhy, které předkládají členové eh, výboru, jsou velice konstruktivní a také i poskytují velice eh, bohaté myšlenky, jak zlepšit návrh komise a určitě je to velice inspirativní. Budeme se jim do hloubky věnovat, ale již teď můžeme říci, že řada z nich určitě nám pomohou eh, dosáhnout cíle, to znamená zrychlit tempo a efektivitu systému pro eh, vyřešení problému nových psychoaktivních látek. A řada z nich i nám objasní interakci mezi národní a evropskou úrovni, eh, na kterých se řeší tento problém. Eh, I eh, pokud jde o právní službu rady, tak ta se vyjádřila k použití delegovaných aktů. K tomu bych jenom řekla, jaké jsou důvody, proč komise navrhuje používání prováděcích aktů k tomuto nástroji. Proč? Poněvadž navrhujeme jasná kritéria, na základě kterých lze přijímat rozhodnutí a budou se přijímat rozhodnutí v této věci, ale samozřejmě ještě to zanalizujeme, prostudujeme a budeme vstřícní eh, vůči Evropskému parlamentu, tak abychom tento problém vyřešili, stejně jako další problémy, eh, mm, o kterých se zmiňují zpravodajové i které jsou obsaženy v pozměňovacích návrhu, návrzích. Takže děkuji, doufám, že eh, to konstruktivně eh, vyřešíme problematiku, tuto problematiku a velice rychle se dohodneme. Děkuji, paní Spinot a řecké předsednictví. Vidím zde paní Ratarky. Tak, prosím, máte slovo. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. na posledním zasedání výměny informací 23. ledna ve výboru Libe horizontální pracovní skupina pro drogy předložila a dvakrát přeskoumala návrh nařízení a návrh směrnice. Toto přeskoumání se konalo 6. a 7. února. Došlo k přepracování návrhu, který byl předložen pro nové psychoaktivní substance 1, 2, 3 kapitoly a 1 až 13, tedy odpovídající články 1 až 13, zazněly tady různé připomínky ze strany členských států i ze strany více výborů a komise a rovněž právní služba se vyjádřila k této předloze. Diskutovaly se především dvě oblasti, zejména kapitola 4, kapitola 5, kapitola 6, analytický postup a odpovídající připomínky ze strany rady. A potom eh, kapitoly 1.2, články 1.2 se rovněž přeskoumaly. Rada vyzvala členské státy pro zaslání písemných připomínek dodat a sice do 20. února, aby eh, bylo možno vylepšit přepracovanou předlohu a aby se to dále zpracovalo v příslušných pracovních skupinách rady. Ale zkoumání návrhu nařízení se dostává ku předu a rada by velice ráda pravidelně informovala výbor o tom, jak práce pokračují. I když je třeba upozornit na to, že příští zasedání pracovní skupin rady se teprve bude konat 27. února. Děkuji. Děkuji. Takže teď jsme si vyslechli komisi předsednictví, obracím se do sálu, zali jsou nějaké připomínky, zpravodajové paní Jiménez Seril. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Nechci opětovně poděkovat pouze stínovým zpravodajům, ale rovněž všem poslancům, kteří předložili pozměňovací návrhy, jak už jsem řekla, a podařilo se tím vyjasnit mnoho bodů navrhovaného nařízení, ale chci také poděkovat komisi, eh, protože zahrnuje pozměňovací návrhy paní Het, to, co jsem rovněž navrhla i já v souvislosti s aktiv přenesené pravomoci a ve spolupráci s právní službou eh, jsme disponibilní a v jednání, abychom dospěli eh, k souladu. Máme tak trochu obavy, z toho my spíš zastáváme na vrch, že Toto téma by se mělo spíše pojednávat eh, v aktech přenesené pravomoci a eh, chceme vyjasnit tuto záležitost jak pro směrnici, tak pro nařízení s právním servisem. Také chci poděkovat radě a sledujeme samozřejmě všechno a jsme zvědaví, co vzejde ze schůze 27. února. Děkuji. Děkuji. Senora Jiménez Děkuji paní Chimeze Seril, takže přesně podle časového plánu pokračujeme s dalším bodem, bod 9, 10 společné body, které se týkají dohody mezi EU a Azerbajdžánem. Je to o zpětném přebírání neoprávně pobývajících osob, tedy radmisní, a potom o zjednodušení vydávání víz. Máme zde zpravodajku paní Marie Gabriel, takže si vyslechneme nejprve prezentaci jaká je situace s těmito dvěmi dohodami, které se vyjednávají ruku v ruce, jak víme, s tím, že Evropský parlament, jak víme, by měl dát souhlas předtím, než nabídou účinnosti tyto dohody. Takže nejprve dáme slovo paní Gabriel a potom některým stínovým. Paní Gabriel, máte slovo. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Mini kolegové, nejprve chci poděkovat komisi za návrh eh, o rozhodnutí uzavřít dohody o readmisích a o zjednodušení vydávání víz s republikou Azerbajdžán. Vlastně tak abychom mohli mm, představit koherentně tuto zprávu, tak nejprve třeba znát fakta. A právě chci připomenout, že 30. ledna 2014 ve výboru Libe jsme měli možnost eh, si vyměnit názory s komisí a mm, byla to diskuse plodná, která nám umožnila pokračovat v této práci. A e, dnes tato první e, výměna názoru tedy byla reflektována a i e, stanovisko výboru AFET, také jsme ho zapracovali, i výbor AFET ho již prohlasoval, odhlasoval. Dnes nejprve chci připomenout, jak tedy procedurálně i politicky tyto zprávy jsou důležité. Za prvé, Ehm, za prvé procedurálně je to důležité, jak jste právně řekl, pá, právě řekl pane ehm, předsedo, my bychom měli přijmout dvě doporučení, tato dvě, tyto dvě dohody zavádí nové postupy pro rychlejší, zjednodušené procedury, řízení bude rychlejší a politicky řečeno jsme si vědomi toho, že uzavření těchto dvou dohod a výsledek politické vůle Evropské unie a Azerbajdžánu, to eh, nás neustále více a více zbližuje s touto zemí. Eh, takže východní partnerství je takovým příkladem pro to, aby partnerské země mohly postupně eh, prohlubovat své závazky, angažovanost a svědomím toho, že budou mít politickou podporu pro lepší mobilitu osob. Domníváme se, že proces prohlubování vztahů mezi EU a Azerbajdžánem určitě eh, přispěje k budování našeho prostoru eh, svobody, práva a spravedlnosti a určitě tato dohoda bude nepopiratelným pokrokem v oblasti mobility osob. Za prvé, pokud jde o technické způsoby eh, té dohody pro vydávání víz, pár základních bodů. Za prvé, lhůt pro e, rozhodnutí se sníží na 10 dní, ve kterých je třeba rozhodnout o vízu a dokonce i dva dny v naléhavých případech, tedy dva pracovní dny, anebo někdy ve specifických případech prodloužit lze až na 30 pracovních dní. Za prvé doklady, které jsou, za druhé doklady, které jsou nezbytné, tak jejich seznam se redukuje pro určité kategorie osoby, na prvé pro osoby držitele diplomatických pasů, tak e, ti vůbec nebudou muset mít krátkodobé vízum. Třetí důležitý e, bod od administrativní správní náklady 35 euro, to je limit, pro určité kategorie osob tam existuje úplné osvobození od tohoto poplatku a potom zjednodušené podmínky pro vydávání Eh, eh, víz pro několik eh, četný vstup, například pro rodiny, příslušníky a další kategorie osob. Pokud jde o druhou dohodu, to je ta readmisní dohoda. Zde je třeba, aby povinnosti vyplývající z readmisních aranžmá, aby to vycházelo z úplné reciprocity. Takže od samého počátku tato dohoda zdůrazňuje, že aplikace této dohody bude muset garantovat především lidská práva. Dohoda definuje technické postupy, a i zahrnuje seznam mm, mm, dokladů, které jsou nezbytné, požadované pro readmisní řízení Například eh, zde eh, je zde možnost eh, zjednodušit řízení, které se týkají tedy transitních operací. Potom readmisní pravidla se vztahují na několik kategorií osob, na bývalé, bývalé příslušníky, kteří se vzdali státní příslušnosti, aniž by dostali příslušnost jinou. Potom i ty osoby, které si požádali, ale mají k dispozici již platné výzum či povolení pobytu a poté, nebo jsou to osoby, které tedy eh, předtím pobývaly v tom dožádaném státě. Readmisní pravidla se aplikují i na členy rodin. Zde chci připomenout také, že se bere do úvahy, v těch obou dohodách se berou do úvahy zvláštní situace Irska, eh, Dánska a Spojeného království. A nakonec, eh, jakožto zpravodajka, já jsem vstřícná vůči kritice a námětům kolegů, předem jim za to děkuji. A chci vás také upozornit na skutečnost, že tyto obě dohody i zakládají e, společný řídící výbor, smíšený řídící výbor, který bude dbát nad řádnou aplikací. Složení smíšeného výboru zahrnuje zástupce Azerbajdžánské republiky a Evropské unie. A e, pokud je o Evropskou unii, tak zde je to Evropská komise a experti ženských států, kteří nás budou zastupovat. V této zprávě já i adresuji doporučení Evropské komisi, aby zrevidovala složení toho smíšeného výboru pro budoucí dohody, tak abychom i zde do toho více zapojili Evropský parlament s tím, že víme, jaké jsou limitace tohoto doporučení a rovněž i v obou e, zprávách vyzývám komisi, aby informovala Evropský parlament v každé etapě aplikace této dohody, těchto dohod, e, aby e, i zde komise respektovala princip řádné spolupráce mezi institucemi. Ještě před závěrem chci informovat eh, vás o harmonogramu. 18. Eh, eh, únor v poledne, to je pro, termín pro pozměňovací návrhy a s tím, že budeme a připustíme pouze procesní, procedurální návrhy a hlasovat by se mělo 20. února ve výboru Libe. Doufám, že v této agendě budeme dobře spolupracovat, stejně eh, jak to platí i od první výměny názoru. A ráda si vyslechnu stanoviska kolegů a různých politických skupin, tak abychom mohli eh, potom postoj parlamentu vytvořit eh, při plném vědomí všech věcí, všech záležitostí. I, i nám jde samozřejmě všem o to, aby vztahy s Azerbajdžánem Eh, eh, šli vpřed eh, způsobem, který bude významný. Děkuji paní Gabriel za tuto zprávu a nyní si vyslechneme stínové paní Janoka. Chcete eh, si vzít slovo? Máte slovo. Thank you. Uh... Děkuji. Ze všeho nejdříve bych chtěla pogratulovat paní zpravodajce Marii Gabriel za její zprávu a samozřejmě naše skupina zelených je pro zjednodušení vízového režimu, to je eh, naše zásada, náš princip. A pokud jde o Azerbajdžán, tak my eh, zdůrazňujeme, že je nutné eh, organizovat tento proces usnadňování vízových dohod ve stejném duchu a zároveň s eh, podobnými procesy s dalšími eh, východními partnery, protože jde o velice citlivou záležitost a tak tomu eh, ovšem nebylo v případě Arménie a Azerbajdžánu. Dohoda s Arménií přišla poněkud brzy, poté následoval Azerbajdžán a naše politická skupina navrhla eh, provést to zároveň, nicméně se to nestalo, to se nedá nic dělat, ale teď jsme rádi, že dohoda s Azerbajdžánem je na cestě a eh, blahopřejeme všem, kteří eh, k této dohodě přispěli. Dále bych se chtěla zmínit o dohodě o zpětném přebírání osob. Eh, naší pozicí eh, na naše pozice je taková, že my jsme proti eh, jakékoliv podmíněnosti takovéto dohody. Zejména v případech kdy jde o konfliktní regiony s nejistou eh, situací, eh, poku, s nejistou situací občanství, eh, osob z těchto regionů a tak dále. Pok- Mám na mysli oblasti, kde hrozí nebezpečí e, určitým osobám a e, jejich svobodě a tak dále, svobodě osob, které, kterým hrozí to zpětné navrácení. E, proto naše skupina nepodpoří dohodu o zpětném přebírání osob. Děkuji. Děkuji, paní Ždanoka. Hlásí se ještě někdo, než, takže než dám slovo komisi a předsednictví, tak ještě pan Bronz, prosím, máte slovo. Děkuji. Eh, já jsem tady viděl eh, eh, výraz lidé pobývající bez autorizace. To je krásný eufemismus pro e, ilegály nebo pro ilegální migranty. Určitě existuje e, nějaká, e, nějaký výraz pro dohodu, který, který zní vyváženě, ale přitom je naprosto jednostranně zaměřený. Já takový výraz zatím ne, takový výraz mi zatím nenapadá, ale určitě nějaký vymyslím. Eh, tady tyto dvě dohody jsou určitě dvěma eh, příklady. První z nich se týká zpětného navracení osob. Tady jde o to, že lidé z jedné země, kteří nelegálně nebo bez autorizace, chcete-li, pobývají v druhé zemi, musí být přijaty zpět svou vlastní zemi. Eh, to je tedy bilaterální smlouva, týká se státních příslušníků nebo osob ve státní příslušnosti v obou zemích. Nicméně tady je určitá nerovnováha protože eh, Azerbajdžánů ilegálně pobývajících v EU bude možná maličko víc než občanů EU, kteří pobývají bez autorizace v Azerbajdžánu. Další eh, drobný problém je v tom, že eh, země jsou povinny zpět přijímat své občany, nebo eh, státní příslušníky, kteří se zřekli své příslušnosti. Takže eh, Azerbajdžán se zavazuje k něčemu, co by patrně eh, stejně musel udělat, pokud by měl vyhošťovat Pokud by, pokud by chtěl eh, evropský občan eh, se snažil proklouznout do Azerbajdžánu, aby těžil z tamního sociálního systému. To je poměrně humorná představa. A dále zase bilaterální dohoda eh, o zjednodušení vízového režimu. režimu. E EU, občané EU budou moci na základě zjednodušeného vízového režimu cestovat do Azerbajdžánu přesně, a přesně tak eh, Azerbajdžanci budou moci poměrně snadno cestovat do eh, Evropské unie a vracet se, eh, pokud, se, pokud jejich obchody skončí, a nebo zkrátka, až se jim zachce. To mi nepřipadá příliš vyvážená dvojstranná dohoda. Děkuji, pane Bronci, a nyní si vyslechneme komisi a nebo radu řecké předsednictví. Komisi tu zastupuje pan Nils Kolman. Je to tak? Chcete promluvit? Děkuji, pane předsedo. Mnohokrát děkuji zpravodajce za eh, dobrou zprávu a stejně tak za eh, poznámky vážených poslanců. Eh, Komise považuje tuto zprávu za velmi pozitivní a jako takovou ji vítáme. Máme jenom několik faktických oprav nebo technických poznámek, které eh, předáme zpravodajce eh, osobně. Zpráva správně zdůrazňuje, že tu jednáme eh, v širším rámci východního partnerství, kde bylo rozhodnuto vytvořit režim bezvízového cestování se zeměmi východního partnerství a dohoda o usnadnění víz a o zpětném navracení neoprávněně pobývajících osob je e, prvním krokem. Tyto dvě dohody e, jsou samozřejmě provázané, protože je důležité zjednodušit mobilitu, ale zároveň to činit v bezpečném prostředí. A právě tady je důležitá dohoda o zpětném navracení osob. E, takovým třetím krokem v tomto procesu je samozřejmě eh, eh, důležitost eh, této problematiky pro občany Azerbajdžánu. Azerbajdžán chce uvést tuto smlouvu v platnost co nejdříve a proto samozřejmě vítáme doporučení zpravodajky k udělení souhlasu. Pokud jde konkrétně o dohodu o zpětném navracení osob, tak to je dalekosáhlá dohoda, je, je, je úplná, jsou v ní stanoveny všechny po, povinnosti a e, procedury, které budou zásadní pro každodenní praxi členských států i e, azerbajdžánských úřadů, až budou e, implementovat eh, tyto, tato ustanovení. Jsou tu také všechny garance pro základní lidská práva. Je ošetřeno, aby se do Azerbajdžánu nenavrátil nikdo, kdo je nějakým způsobem ohrožen. Pokud jde eh, konkrétně o eh, doporučení na účast parlamentu ve společném výboru pro eh, zpětné navracení osob, tak tady jsou určitá omezení samozřejmě. To je eh, meziinstitucionální problém, eh, ke kterému určitě bude mít naše právní služba nějaké silné stanovisko, ale čistě z politického hlediska bych chtěl zdůraznit, že jde o velice technický orgán, který bude detailně diskutovat o každodenních problémech s implementací dohody. Eh, nejde o eh, politický orgán. Z našeho pohledu eh, by možná bylo lepší, kdyby eh, výbor informoval parlament o průběhu eh, implementace nejen této dohody, ale i všech dalších, což ostatně eh, děláme už teď. Určitě se nám podaří tuto spolupráci vyřešit nějakým uspokojivým způsobem. To je ode mě všechno, nicme. a jestli dovolíte, pane předsedo, tak bych předal slovo svým kolegům, kteří mají další poznámky k dohodě o usnadnění vydávání víz. Dobře? Takže dávám slovo dalšímu zástupci komise, panu Frederiku Malmenovi. Děkuji, pane předsedo. Dobré ráno všem. Nejprve bych chtěl poděkovat zpravodajce za pozitivní zprávu. Jak už řekl můj kolega, jde o důležité dohody e, pro naše vztahy s Azerbajdžánem a v širším kontextu pro celé východní partnerství. Takže vítáme, že zpráva má pozitivní vyznění. Zazněly tu dva problémy, e, které e, tady zmíním. Pokud jde o e, možnou účast Evropského parlamentu ve společném výboru, tak já zcela souhlasím s tím, co tu právě řekl můj kolega e, Tady jde o institucionální otázku, je, je to technický výbor a článek stanoví, že Evropská unie je zastupována komisí. Takže já tady nevidím žádnou možnost pro to, aby se parlament v tomto, na tomto výboru, na těchto výborech podílel. Na druhé straně, jak už řekl můj kolega, informace o tom, co se v těchto velmi technických výborech děje, velice rádi parlamentu poskytneme. Pokud jde o ten další problém, eh, který tu řekl, eh, který tu zmínil pan poslanec o eh, možných žadatelů o azyl v šengenském prostoru, tak tady nejde o liberalizaci víz, ale o zjednodušení vydávání víz, což už je sama o sobě odpověď na položenou otázku, protože osoby s azylem, kteří pobývají na eh, území Evropské unie, to budou moci dělat i nadále na základě krátkodobých šengenských víz. Eh, Ta mají eh, krátkodobou platnost a pokud někdo překročí tuto, tento, tuto povolenou dobu, tak samozřejmě nastoupí dohoda a osoba bude moci být zpětně navrácena. Takže si myslím, že azyl tady e, není e, problém. E, a to je ode mě všechno. Děkuji parlamentu za rychlou ratifikaci dohod. Děkuji. Další zástupkyně komise, paní Alexandra Domanská. Ne, nechce se vyjádřit. Takže si vyslechneme řecké předsednictví. Chce se vyjádřit k této debatě? Ne? už žádné komentáře, takže to je pro tento bod všechno. Chce se ještě paní Maria Gabriel na minutu vyjádřit? Děkuji vám, pane předsedo. Chtěla jsem jenom poděkovat kolegům, kteří zareagovali a poděkovat rovněž Evropské komisi eh, za příznivé přijetí zprávy. Rovněž chci poděkovat upřesněním, která již jsme Eh, učinili jako doporučení, když jsme pracovali ve smíšeném výboru. Chápu omezení tohoto návrhu, naprosto chápám, že to je, chápu, že je to institucionální otázka, a že to, ale co se týče eh, výhodného uvažování o výměně informací eh, z techni- ze strany technického výboru a také informování parlamentu, děkuji mnohokrát ještě jednou za výbornou spolupráci a dialog a chtěla bych povzbudit kolegy, aby mi pomohli pokročit v tomto tématu co možná nejrychleji, protože je to důležité pro prohloubení vztahu mezi Evropskou unii a Azerbajdžánem. Děkuji mnohokrát, paní Gabriel, za vaše závěrečné slovo k předložené zprávě. To je tedy vše. Nyní se dostáváme k dalšímu bodu, což je také společná rozprava. Eh, jde o několik souvisejících bodů, jsou to body 11, 12, 13 a 14 eh, se stejným cílem. Jde o ujednání eh, se Švýcarskou konfederací a dalšími státy o pravidlech pro účast na činnosti Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu. Potom totež eh, ujednání s republikou eh, Island, eh, s Norským královstvím a totež ujednání s Lichtenštejnským knížectvím. Takže si poslechněme prezentaci návrhu zprávy a Připomínám, že tato čtyři ujednání podléhají e, postupu souhlasu, takže od Evropského parlamentu se žádá, aby vyslovil souhlas, e, než e, ujednání vstoupí v platnost. Slovo má tedy paní Mecola a prosím, představte nám svá doporučení, potom zase bude prostor pro diskuzi. A nyní má slovo paní Mecola. Děkuji. EASA hraje důležitou roli v asilové politice a musíme pracovat na posílení cílu a pomáhat agentuře plnit cíle. Článek 49. Nařízení EASA specifikuje, že je třeba uzavírat dohody eh, a to především pro určení povahy, rozsahu, způsobu, jaké Irsko, Švýcarsko, Lichtenštensko, Norsko budou se zapojovat do činnosti tohoto úřadu. Zapojení těchto přidružených států na činnosti úřadu má důležitou dimenzi pro roli EASA a e, především se zvýší i podíl jejich know-how a schromažďování informací eh, v těchto zemích, což určitě bude ku prospěchu nás všech. Jak jste řekl, pane předsedo, mm, o eh, tomto rozhodujeme v rámci udělení souhlasu a já jsem přesvědčena, že Evropský parlament dá souhlas s uzavření těchto ujednání a eh, s těmito zeměmi o tom, jak tyto země se zapojí do Evropského podporného úřadu pro otázky azylu. Těším se na spolupráci se Stínovými. Tak také. Nicméně, a zde bych ráda eh, řekla něco konkrétního. Pokud je o Švýcarsko, tak já si myslím, že by bylo velice užitečné si objasnit, jak je to s výsledkem nedávného referenda, abychom pochopili možné důsledky tohoto referenda na vztahy se Švýcarskem a především mm, mm, pro tuto zprávu. Já se těším tedy na názory kolegů a i komise. Děkuji, paní Mecolo, děkuji a vyslechneme si nyní teče. Především možná stínové, pan Moraes, pane Moares, Moraesi, jako první. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Eh, paní Ujong je stínovou, ale bohužel ona eh, má tedy eh, kolizi, má jiné jednání, takže tady nemůže být a požádala mě, abych řekl pár slov za ní. Je to v pořádku? Ano. Jak asi víte, tak zapojení těchto přidružených států, asociovaných států na činnosti EASA, to je nejenom logický krok v rámci dublinského systému mm, pro zapojení těchto států, ale určitě i to má přidanou hodnotu pro tuto agenturu, pro tento úřad, třeba pokud jde o výměn, výměnu know-how, neustálá podpora v přinalhavých situacích, schromažďování informací, analýzy údajů a systémy včasného varování. A EASA spolupracuje s těmito přidruženými státy na operativní, eh, na provozním základu a cílem je, abychom plně podpořili uzavření těchto ujednání. Nicméně, nedávno, jak jsme slyšeli, výsledek referenda ve Švýcarsku, to bude mít dopad na vztahy s EU. Takže my jako frakce eh, bychom rádi, aby zástupce komise zde a možná i právní služba, pokud to bude nutné, aby se vyjádřili k možnému dopadu nedávného rozhodnutí ve Švýcarsku, jaký to bude mít dopad na ujednání s touto zemí a na způsoby zapojení této země na činnosti úřadu. Samozřejmě, dokud nebudeme mít výsledky eh, eh, a toto objasnění, tak paní Ujon si myslí, že bychom měli vážně zvážit možnost pozastavit vyjednávání a chtěli bych, ale záleží to na tom, co uslyšíme nejprve. A teď pokud jde o ujednání se Švýcarskem a jeho zapojení na činnost úřadu, tak podle toho, co jsme slyšeli, tak asi měli bychom všechno vzít velice vážně ve světle nedávných kroků Švýcarska. Děkuji, pane Moaresi a e, za kolegyni Guillaume a nyní Alde se Cecílie Wikström která tady není, nevidím ji zde. Ano? Cecilia Wikström? Ne, nikdo za ALDE. No, Jean Lambert, ani kolega Kirkop, ani kolega Triantafilidis. Takže pan Bronz má slovo. Dobře, vy jste tady. Yes, I, I won't presume to speak on behalf. Ano, já nebudu hovořit za ty, kteří tady nejsou. To snad se neočekává. Ne, hovoříte sám za sebe říká pan předseda, kdybych já byl občanem jakékoliv země, o kterou tady jde, tak skutečně si kladu otázku, kladl bych si otázku, zdali e, e, jsou pod nějakým tlakem mm, azylu a E, azylového úřadu? A odpověď je ne. Takže proč jim jde o spolupráci? Proč? Asi by měli přispívat finančně, to se po nich chce, a případně by měli poskytovat domov žádatelům o azyl, kteří přichází k ním odinut. A takže položme si otázku, kolik žád, žadatelů o azyl přišlo přímo z těchto zemí, od kterých utíkají. Zde Samozřejmě, eh, oni v podstatě, ale my s nimi nemáme žádnou hranici. Oni projdou nějakou jinou bezpečnou zemí a potom si podají žádost a potom se stanou vlastně eh, takovými eh, migranty, kteří si tak rozhodli. Řada Afričanů, kteří utíkají a kteří tedy jsou zeměmi, na které se snažíme uvalit naše demokratická pravidla a třeba subsaharská Afrika, tak ti nejprve musí projet celou řadou, řadou eh, zemí, než vůbec se dostanou na ty, na ty bárky na moře. A to je velice ironické vůbec, že tato diskuze probíhá teď pouze čtyři dny poté, co eh, padlo švýcarské, co mm, eh, Švýcaři rozhodli referendu. A dle to referendum v neděli se netýkalo žadatelů o azyl, to je pravda, ale je třeba si uvědomit, že jak si to, jak rozhodli, tak rozhodli úplně eh, v celá jasném, pochopitelném rozpoložení. Děkuji a teď máme komisi a možná i předsednictví, které by navázat nejprve, ale zástupce komise, pan Kato? Ne, paní. Paní nebo pan? Pan Kato? Máte slovo, pane Kato. Thank you, Mr. Chairman. Děkuji, pan. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za e, otázky a připomínky e, k tomuto návrhu ujednání e, se Švýcarskem, Lichtensteinskem, Norskem a Islandem ohledně podmínek k jejich účasti v EASO. Jak už zmínila paní zpravodajka, tak komise zdůrazňuje důležitost těchto ujednání vzhledem k tomu, že Eh, země, eh, ty přidružené země se tak účastní dublinského systému a budou moci eh, přispět k výměně informací, posuzování rizik a celé další, celé řadě dalších aktivit, jako jsou informace o zemích původu žadatelů. Abych odpověděl na obecnou otázku nedávného švýcarského referenda tak komise eh, zdůrazňuje, že švýcarské referendum a jeho následky eh, obecně eh, jsou nyní analyzovány v komisi. Švýcarská vláda nyní musí výsledek rozhodnutí švýcarských občanů implementovat a komise bude pečlivě analyzovat eh, jakákoliv rozhodnutí, eh, které švýcarská vláda eh, v této souvislosti učiní. Chtěl bych také zdůraznit, že v ujednání je určité ustanovení, které svazuje ujednání s účast, o účasti v EASO s účastí Švýcarska, Lichtensteinska a dalších zemí v dublinském systému. Což znamená, že pokud účast v dublinském systému bude ukončena, tak potom budou zrušena i tato ujednání. Pokud jde o otázku, tlaku e, na nějaký konkrétní tlak v Norsku, e, e, Islandu, Lichtensteinsku a Švýcarsku a ohledně jejich zájmů, by komise ráda zdůraznila, že tyto přidružené země mají velký zájem na těchto ustanoveních. Celá řada žadatelů o azyl putuje přímo e, do těchto států. Norsko je takovým klasickým příkladem. Norsko přijímá v poslední době e, velmi vysoké počty žadatelů o azyl. A komise se domnívá, že toto ustanovení bude mít značnou reálnou hodnotu pro obě strany. Doufám, že jsem odpověděl na otázky eh, vážených poslanců a klidně ještě objasním to, co bude případně potřeba. Děkuji eh, panu zástupci komise. Eh, já bych eh, chtěl rád sám položit jednu otázku. Všichni víme, že se teď o víkendu konalo ve Švýcarsku referendum. Dostalo se to do nadpisů a titulků v celé Evropě a samozřejmě to v nás všech vzbudilo obavy. V nás všech, kteří za každou cenu věříme v evropské ideály, v evropský pokrok a v Evropskou unii. Eh, jakožto aktéra a eh, partnera, eh, který musí být respektován všemi zeměmi, se kterými máme trvalé vztahy první kategorie. Takže jaké jsou nyní vyhlídky na to, jak bude Evropská komise reagovat, pokud jde nějaké právní následky vyvolané tímto referendem. Mohl byste se zmínit o tomto? Eh, já doufám, že se mi eh, podaří tuto otázku zodpovědět. Myslím si, že eh, důležitým aspektem, který už jsem zdůraznil, je vztah s dublinským systémem. Jinými slovy, pokud Švýcarsko eh, ukončí svou účast v dublinském systému, tak eh, na, automatickým následkem bude neimplementování tohoto ujednání. Analýza eh, referenda ve Švýcarsku, pokud jde o švýcarskou účast v evropských politikách, není v tuto chvíli možná a e, domnívám se, že bude mnohem rozsáhlejší než kontext pouze tohoto ujednání. Kromě toho e, komise musí e, počkat na to, jak zareaguje švýcarská vláda a jak bude rozhodnutí referenda implementovat. Švýcarská vláda zatím žádné rozhodnutí v tomto smyslu neučinila. Takže z tohoto důvodu zatím nemůžu poskytnout více informací, protože e, čekáme na rozhodnutí švýcarské vlády. Samozřejmě, jakmile nějaké e, přijde, tak ho pečlivě zanalizujeme. E, zanalizujeme jeho dopady na toto ujednání a na otázky vnitra a samozřejmě švýcarská vláda bude informována o výsledcích této analýzy a stejně tak bude informován Evropský parlament. Děkuji. Děkuji, bereme na vědomí tuto odpověď a nyní si poslechněme řecké předsednictví. Chcete se vyjádřit k tomuto tématu? Pokud ano, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Já se jmenuji Dimitrios Majos, jsem z řeckého předsednictví. Děkujeme eh, paní zpravodajce za eh, její zprávy a eh, domníváme se, že Eh, ujednání eh, ohledně EASO s přidruženými zeměmi jsou velice užitečné a eh, jen pro vaši informaci, na včerejší radě pro všeobecné záležitosti bylo přijato relevantní rozhodnutí jakožto bod kategorie A. Děkuji. Děkuji a nyní dávám slovo znovu zpravodajce, paní Mecolo. Chcete něco říct si závěrem? My už jsme eh, vyčerpali eh, stanovený čas na programu pro tento poměrně technický bod, nicméně máte slovo závěrem. Já se vyjádřím velice stručně, pane předsedo. Řečnice má vypnutý mikrofon. I look forward to a swift conclusion. Eh, já věřím v rychlé završení tohoto procesu, eh, nicméně eh, ráda bych ještě se dozvěděla více podrobností od komise, jakmile dokončí tu analýzu dopadu nedělního referenda. A právě tak, právě tak mě zajímá názor právní služby Evropského parlamentu, jak už řekl pan Moraes. To je ode mě pro zatím vše. Dobře, to je tedy všechno. Takže přesně včas eh, postupujeme k dalšímu bodu, což je bod 15 pořadu jednání, který se týká rozšíření aplikace eh, regulace, které zavádí eh, výměnu, asistenci a školící programy pro ochranu eura před paděláním, což je takzvaný program Pericles. Takže poslechněme si našeho zpravodaje Tady eh, jde o eh, rozpravu o zprávě, takže nejdříve si poslechneme zpravodaje, potom dáme slovo stínovým zpravodajům, poté eh, komisi a možná předsednictví. Nejprve tedy pan Díaz Demera, máte slovo. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji vám, pane předsedo. Návrh nařízení, kterým se zaobíráme, je Eh, doporučit členským státům, které se neúčastní schválení eura jako jednotné mění, aplikaci programu Pericles 2020 eh, na který se odkázal již pan předseda. Pro obecnou znalost těchto deset států jsou Bulharsko, Chorvatsko, Dánsko, Litva, eh, Maďarsko, Polsko, Spojené království, Česká republika, Rumunsko a Švédsko. A rád bych k tomu poznamenal, že Perikles 20 je vlastně pokračování programu, který byl vytvořen v roce 2001 lomeno 023 eh, rady a protože jsme tady měli určité modifikace, eh, měl, naším cílem bylo doporučit další prostředky eh, za účelem ochrany eura proti padělání. A Odkazuje se to na 7 až 8 zpráv, které byly v této souvislosti vypracovány. Právním základem tohoto návrhu je článek 133 a 139 smlouvy o fungování Evropské unie. Ale pro vykonání tohoto, pro realizaci programu Periklu budeme uskutečňovat návrh na řízení, ale budeme se přitom odkazovat na právní základ 135 řečené smlouvy v roce 2004 a také v roce 2011 se hovořilo o tom, že tento program v zásadě dosáhl svých cílů a že je třeba v něm pokračovat. A já se domnívám, pane předsedo, že těchto deset členských států. Bude-li se řídit tímto programem, jistě se zlepší jejich situace týkající se efektivity prevence padělání a zároveň efektivita pro následování těch, kteří peníze padělají. A nakonec e, si myslím, že to bude také velice, velice levná situace. Bude tady tedy níz, to spojeno s nízkými náklady a říkám ještě znovu, že to podporuje efektivitu, o kterou se stará také OLAF. No, to je všechno, pane předsedo, děkuji mnohokrát. Toto byl vlastně základ toho, co jsem chtěl říct. děkuji vám mnohokrát, pane Demer. Jsem Shadow, Mrs. McIntyre. Takže není stínový zpravodajové, paní McIntyre. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Za prvé, já myslím, že asi víte, že zde hovořím jakožto zpravodajka eh, k, k, k programu Perikles a chci eh, poděkovat panu Demera, který také pracuje na programu Perikles. Eh, naše spolupráce je výborná a já zcela podporuji vše, co právě řekl. Myslím si, že je velice důležité, aby program Perikles eh, se rozšířil i na ty členské státy, které nemají euro jakožto svoji měnu. A v podstatě eh, to se týká nás všech, protože všichni cestujeme v rámci Evropy a tudíž je velice důležité, aby každá země eh, se snažila chránit euro proti padělání. Přece to se netýká pouze těch států, které euro mají. Týká se to nás všech a tudíž je velice důležité, abychom rozšířili tento program na země, jako je moje země například, a také i bych chtěla navázat na to, co řekl pan Demera. Je to velice finančně efektivní program, nestojí moc peněz, velice dobře se aplikuje a ta e, revize e, přinesla pozitivní výsledky, takže já zcela na 100% podporuji to, co pan Demera navrhuje. Děkuji, děkuji paní McIntyre. A nyní zástupce komise, máme zde zástupce komise, pan Pierini, pan Pierini, ne paní, paní Pierini. A ještě pan Bronz, omlouvám se, pane Bronz, opět. Pan Bronz, opět, tak máte slovo. Ano, nedělejte si starosti, takže po dubnu už tady mě nebudete mít. Ano, není pochyb o tom, že problémy spojené s měnou, která se padělá, podkopává, to jde za rámec eh, eurozóny. Ale je zcela tedy pochopitelné, že to nařízení by se mělo rozšířit i na eh, členské státy, které nepřijali euro. Ale jak bylo řečeno, máme zde deset evropských zemí, které jsou mimo eurozónu a každý stát má svoji národní měnu. Tyto měny také musí být chráněny proti padělení, stejně jako euro. A já se ptám, zda Evropská unie přijímá nějaká opatření, aby chránila i tyto měny. To znamená, i Evropská unie vynakládá na to prostředky. Já vím, že je zde 7 milion 345 tisíc euro v tomto fondu na implementaci tohoto programu na 7 let a jak řekl pan Demera, ano, to nevypadá zase jako eh, velký, velká částka, to je tak na pár drinků, ale já se ptám, zdali komise překročí ten, eh, ten fond o 10%? Asi ano, prostřednictvím delegovaných aktů. To jsou peníze z evropského rozpočtu, ale do evropského rozpočtu přispívají všechny čistě, eh, čistě přispívající státy, možná některé více než jiné. A pokud je v zájmu všech chránit euro proti padělání, což akceptuji jako myšlenku premisu, tak je v zájmu všech přece i chránit jiné měny. A protože nelze připustit situaci, že 28 mm, nebo těch, ty čistí pláci budou platit na ochranu euro, ale i e, e, potom navíc ještě e, těch 10 států bude platit navíc k tomu na ochranu vlastní měny. Děkuji. Možná komise by chtěla zareagovat. Pan Pierini. Ano, děkuji, děkuji, pane předsedo. Ano, za prvé bych chtěl poděkovat, eh, poděkovat za eh, slova pana, panu Demerovi a paní McIntyre a všem, kteří přispěli panu Bronsovi. Ano, rozšíření na země, které eh, nejsou země eurozóny, aby i ty se zapojily do ochrany eura. To je opatření, které jde eh, směrem k homogenní ochraně měny proti zločincům, kteří útočí na euro. Eh, a také i chci připomenout, že Ženevská úmluva zavazuje každou zemi, aby Eh, chránila eh, měny jiných států, to znamená stejně, stejnou měrou, jako chrání měnu vlastní. Což znamená, že Evropská unie není výjimkou. Evropská unie také i prostřednictvím programu Pericles v těchto letech vyvinula velké úsilí na ochranu všech měn. Samozřejmě s tím, že prioritou je euro, ale také i školíme všechny pracovníky, kteří chrání měnu obecně, nebo měny. Je to, jsou to specializovaní pracovníci v různých státech, kteří se specializují na boj proti padělání a to znamená, jsou školeni eh, pro boj proti padělání mm, proti, na všech měnách, nejenom euru. Takže my se podílíme na školení specializovaných eh, pracovníků, kteří chrání euro proti padělání, ale i zároveň mají na starosti ochranu vlastní měny. To je třeba zdůraznit. Máme zde i směrnici o padělání eura, která má za cíl chránit každou měnu. Eh, a já chci poděkovat tímto celému vašemu výboru za velké úsilí, za pochopení Eh, potřeb, potřeby chránit měny proti padělání a konkrétně euro. Také i doufáme, že eh, tento nástroj, to rozšíření bude rychle odsouhlaseno i rychle eh, doufáme, že národní parlamenty budou ratifikovat tento nástroj například to potřebujeme, i e, tedy, aby to i Spojené království ratifikovalo Německo, protože je to potřeba, abychom efektivně mohli bojovat proti padělání měn v EU. Děkuji, pane Pěriny. Řecké předsednictví také chce slovo, nechce se vyjádřit. Takže možná teď je pan Demera. Chcete ještě něco doplnit, pane Demero? Demera. Děkuji mnohokrát, děkuji vám, pane předsedo. No, jenom pár slov. Nejprve bych chtěl velice poděkovat panu McIntyrovi za jeho milá slova. E, také já si nesmírně vážím jeho práce, protože e, jsme spolupracovali i při příležitosti jiných zpráv. Jejich cílem bylo boj proti padělání v Evropě. To, co řekl pan e, Borok, samozřejmě vážím Bronx, vážím si jeho připomínek ale rád bych zopakoval to, co v této souvislosti řekl zástupce Olafu. Jedná se rovněž, a tady zdůrazňuji rovněž, pro ochranu zbytek Evrop, zbylých evropských měn, ale Perikles se zaobírá pouze ochranou proti padělání eura. Pan Bronx, Brox řekl, že by bylo třeba legislativní iniciativu, ale chcete něco takového udělat pro ochranu Libry, já vás podpořím bez jakéhokoliv problému, protože to je nesmírně významná měna. Co se týče OLAFu, bych rád ještě něco připomněl. Podporuji, velice si hodnotím a jsem velice vděčný za tak profesionální práci, kterou OLAF v této souvislosti vykonává. Eh, v souvislosti s ochranou měny 18 států organizuje školící kurzy, které jsou určeny nejrůznějším aktérům a agentům, kteří mohou aktivně spolupůsobit v prevenci a rovněž ke stíhání paděl, padělání. Eh, tyto školící kurzy jsou organizovány ve velice citlivých oblastech světa. A já jsem velice vděčný za to, že mě tam zvou, abych eh, se mohl účastnit těchto kurzů No, protože to všechno přispívá k našim plodným legislativním společně zpracovávaným námětům. Ale zcela jistě do března doufám rovněž ve spolupráci jak s vámi, tak s Olafem v Latinské Americe. To bylo všechno, děkuji mnohokrát. Děkuji vám. De nuevo, estamos eh, en disposición de pasar Eh, a nyní bychom měli přijít k dalšímu, k dalšímu bodu. 16. Ší bod je bod 16, kde nás čeká studie, eh, studie, eh, kterou zadalo naše politické oddělení. Jde o trestní justici, rozvoj trestní justice v EU, kde si vyslechneme prezentaci paní doktorky Marian Wadeové, která je ředitelkou Ústavu soudní zprávy v Birminghamu eh, při právnické fakultě a také zde hm, tedy si i vyslechne pan doktora Methilda Baumana, kteří budou hovořit na toto téma. Máme zde zprávu, která byla rozdána členům. Eh, trestní právo, to je jedna z nejcitlivějších právních disciplín, do které se pustila Evropská unie a mm, kdy e, i v podstatě Lisabonská smlouva to posvěcuje, protože to je velký významný krok, nejvýznamnější e, krok před. My v posledních čtyřech letech jsme přijali celou řadu e, důležitých trestně právních nástrojů, směrnic pro boj proti obchodování, sexuálnímu zneužívání dětí, nebo ať je to evropský vyšetřovací příkaz, ať jsou to směrnice spojené s takzvanou cestovní mapou o procesních právech, a tak dále. Ale vytvoření oblasti prostoru trestní justice, to zatím ještě v nedohlednu, teprve to začalo. I máme zde eh, ten návrh Evropského prokurátora, vytvoření úřadu Evropského prokurátora, což je velké téma. Potom i eh, zde tedy mm, i, mm, i eh, tedy proto je třeba být informováni o právní situaci v členských státech, jak tedy členské státy přispívají eh, do tohoto prostoru trestního práva, protože to je téma velice důležité. A já doufám, že tato studie, eh, kterou zde eh, na které pracují profesoři, paní Marian Vojdová a pan Mechild Bauman, tak určitě nám doloží, jak toto téma je důležité. Tak prosím, máte slovo, paní Vojdová. Děkuji, děkuji, děkuji, pane Aguilare, děkuji výboru Libe a i děkuji za to, že jste zadali tuto studii, že máte zájem o to, co si profesoři práva myslí a co k tomu mají co říci. My jsem Marian Vejdová, jsem z Univerzity v Birminghamu, pro, jsem, mám na starosti soudní zprávu a tato studie byla provedena s s, s Berlínským institutem, který vede pan doktor Baumann, který je také přítomen. A musím říci, že musím i poděkovat celé řadě právníků z akademické sféry, kteří přispěli do této e, studie a díky nim jsme mohli skompilovat, vytvořit tuto studii tak rychle a řada z nich tady je v této místnosti. Já vím, že jste pod časovým tlakem, tak já se pokusím zdůraznit hlavní hrozby, které jsem identifikovala a asi i dostanete výtisk té studie, takže si to dočtete tam potom do podrobna. Eh, od, takže především chci zdůraznit toto. Eh, samozřejmě, jeden, jedna z hlavních otázek, o kterou jde, je, jak to má vypadat teď po Lisabonské smlouvě, když máme novou Lisabonskou smlouvu o fungování EU. Samozřejmě v Lisabonské smlouvě vidíme, že členské státy se pokusili uvalit určité limity toho, kam až by měl jít evropský trestní systém, trestní justice. Jak i je uvedeno v zadání studie i v naší koncepci, tak my jsme se proto zaměřili nejenom na Eh, eh, skutkové podstaty, které již jsou v katalogu, ale eh, my jsme se zaměřili na to, jaké jsou ty závažné typy trestné činnosti s přeshraničním prvkem. Samozřejmě je zde určitý limit v tom, kam až Evropa může jít s trestní justici, a to je tedy předem determinováno. A zde i samozřejmě mm, to ví velice dobře eh, výbor Libe, i je to, se to odrází eh, v legislativním postupu, takže jde o to, eh, zda tedy to bude potom tedy systém, který bude platit pro všechny intravires. A chceme, eh, eh, tedy jsme zjistili, zdali skutečně závažný trestný čin, zdali to má nějaký právní smysl v členských státech. A my jsme eh, tedy původně se domnívali, že bohužel závažné trestné činy, to je politicky významná věta, sice, ale není to právní institut, termín, který by konkrétně nám definoval, co je závažná trestná činnost a co nikoliv. Ano, ústřední mm, zjištění naší studie je, když se podíváme na Eh, na trestní řády členských států, tak většinou co tam zjistíte, že závažné trestné činy buď eh, se týkají konkrétního chování, některé formy závažné trestné činnosti jako terorismus, organizovaný zločin, tak to se tam tedy vypichuje a s tím se zachází zvláštním způsobem, anebo často ty trestní eh, řády v podstatě se zaměřují na méně závažnou trestnou činnost eh, a v podstatě, aby se zajistilo, že eh, vzácné zdroje trestní justice, ať je to čas soudců a tak dále, aby se to potom mohlo odklonit od toho a aby se mohli věnovat vážné, závažné trestné činnosti. Takže je to negativní definice a nic nám neumožňuje pozitivně definovat. Ano, toto je evropská koncepce závažné trestné činnosti. Takže Eh, to tady zdůrazňuji a eh, uvádíme, jaké ukazatele máme, podle kterých se posuzuje závažnost. Ano, jsou zde trestné činy, kde členské státy si myslí, ano, ty jsou velice problematické pro účely trestního řízení, vyšetřování či trestní justice, takže se s nimi zachází speciálně, ale to je jasné, že to jsou ty známé mm, trestné činy jako organizovaný zločin a terorismus, to platí všude stejně. Takže otázka, máme zvláštní typy trestního řízení pro eh, tyto typy trestné činnosti? Většinou ne. V některých případech jsou zde, eh, jako například dohadování o vině, to lze využívat i pro závažné trestné činy, ale bohužel to je eh, přístup, který nám nepomůže rozpoznat, které, členské, které, které trestné činy členský stát považuje za obzvláště závažné a jak tedy to, to mít pro účely článku článku 83 smlouvy o fungování EU. A také jasně vidíme samozřejmě, poněvadž v případě terorismu organizovaného zločinu některé členské státy říkali, že podezřelé osoby, že s nimi je třeba zacházet speciálním způsobem, protože přijde určitá procesní práva, která jsou mi upřena, ale tady členské státy jsou v tom velice konzervativní. Závažná trestná činnost tedy ve většině případů nevede k tomu, že ty osoby by, by byly zbaveny určitých procesních práv nebo že by se zde došlo k odklonu od eh, normálních pravidel a zásad eh, eh, řádného procesu. A hlavní závěr této studie je, že bohužel Evropská unie bude muset přijmout autonomní definici, definici závažné trestné činnosti, závažného trestného činu a e, to znamená, bude muset podle toho vymezit ty hranice trestní justice v EU. Víme, že již máme celou řadu indicí, jak by to mohlo být, když jsme o tom diskutovali, vede se živá diskuze s členskými státy a se soudním dvorem ale je třeba uznat dva, dvě věci. Za prvé, máme evropskou trestní justici, to znamená, máme zde hmotné právo, ale i instituce a procesní předpisy a v podstatě zde, se, dochází k dvojímu vývoji. Jednak Evropská unie na té nejvyšší úrovni bude upravovat chování, jednání. Jak víte, eh, v v případech eh, environmentálních trestných činů, tak zde soud uznává, že někdy Evropská unie reguluje, upravuje eh, určité typy chování a proto potřebuje trestně právní nástroje. Jsou zde určité politické oblasti, které spadají do kompetence EU a kde je třeba i eh, to regulovat prostřednictvím trestní justice, trestního práva. A potom je třeba mít i trestní právo na ochranu zájmu EU a hodnot EU. Většinou tedy antropologicky společnost po používá eh, mm, trestní justici na ochranu svých základních zásad. Takže které to jsou pro EU? Ve stávající diskusi eh, o návrhu, tak my se zabýváme eh, čím? Hlavně jde o finanční zájmy, které třeba chránit. Ale pokud jde o mě, tak já si myslím, že to je jedn, pouze jedno z těch embryí, které lze nalézt v tom článku 68. Máme zde článek 86, pardon, EU, smlouvy EU, která, který uznává, že lze i rozšířit mm, pole eh, působnosti trestního práva a i Evropská unie tedy se začala spe- specializovat na, eh, na tu nadnárodní trestní justici. Já bych zde tím řekla, že ty čtyři svobody, které jsou požehnány v EU, tak někdy, bohužel, lze považovat i za eh, nástroje pro nezákonnou činnost. A v tomto případě navrhuji, aby tyto čtyři svobody v EU hm, Mm, představovaly základní hodnoty EU a e, možná, že zde Evropská unie proto by měla je chránit jako vlastní autonomní hodnoty. Samozřejmě e, při respektování principu subsidiarity a koordinace s členskými státy, ale nyní po Lisabonu. Můžeme hovořit o Evropské unii jakožto o subjektu, které, entitě, která má určitou morální odpovědnost vůči občanům a tudíž může ty věci ředit na své úrovni a e, zde tedy v podstatě občané jsou e, v přímém vztahu s Evropskou unii a to je velice důležité i pro účely trestní justice uznat. A e, dostali jsme se do etapy, kdy můžeme začít hovořit o Evropské unii jako o úrovni, která má morální odpovědnost vůči občanům a tudíž může ty věci řídit na své úrovni. Samozřejmě Zatím ale diskuze na toto se z pragmatických důvodů nezaměřuje a e, komise se zaměřuje teď především na ochranu finančních zájmů, což je pochopitelné, ale třeba uznat, že e, e, že samozřejmě jakákoliv trestní, jakákoliv, jakýkoliv prostor trestní justice v EU má své ústavní důsledky. A nyní, abych eh, navázala na to, co pokrývá ta studie, dovolte, aby řekla, že samozřejmě ta studie má eh, svoji komparativní část, kde se snažíme se inspirovat eh, různými pravidly a předpisy v členských státech, ale není překvapivé, náš výsledek nám říká, že je zde velký rozdíl mezi předpisy. Pár příkladů. Takže za prvé, já mám zde teď pět slajdů, které vám ukážou, eh, jak je to s právem na obhajobu, na obranu. Například ve zprávě eh, máme čísla, eh, je to na straně 5 a dále, na to se můžete podívat. Ale když se podíváme na ukazatele, které nám říkají, jaká práva E, členské státy považují za zásadní, centrální, tak tam je velká různorodost. Máme zde prezumci neviny samozřejmě, ve kterých případech máme právo e, lhát, potom právo na spravedlivý proces samozřejmě a potom i princes e, individuálních svobod, to je důležitý princip. Máme zde důstojnost dané osoby, to je také zásadní v některých ústavních pořádcích, právo být vyslyšen, tedy vypovídat, potom rovnost zbraní, proporcionalita a potom máme zde celou řadu dalších principů v zásadě, i když se snažíme identifikovat, eh, jaký je ten, jaká je ta nejdůležitější oblast, jaké je to nejdůležitější právo, kterou občané mají v trestním řízení, tak zde máme velký problém identifikovat to základní právo, na kterém se všichni dohodnou. Prezumce neviny samozřejmě to je zásadní pro řadu právních řádů, ale máme další hodnoty, a, a, které eh, jsou posvátné pro trestní řády některých členských států. Dále, ano, teď jsme přišli o PowerPointovou prezentaci. Tak abychom mohli dále ukázat, jak ty systémy jsou rozličné, tak ve vaší zprávě na, eh, na stránce 34, obrázek 9, tam je příklad eh, eh, rozdělení úkolů mezi soudy, prokurátory a policií. To, co mohou tedy nezávisle dělat, jaké úkony mohou nezávisle dělat. Vidíte, že tady třeba pokud jde o procesní pravidla, pokud jde o to, kdo odpovídá za dohled nad právy občanů, tak zde máme velké rozdíly mezi členskými státy, což nás nepřekvapuje. Dále jeden. A můžeme se vrátit? Ne, dobře. Omlouvám se a technika nám někdy vypoví. Takže jedno z ústředních práv, které jsme eh, identifikovali jako velice důležité, kde vidíme, že systémy trestní justice mm, jsou systémy, které se eh, vyvíjely 400 let v řadě států a to eh, v rámci tedy jaksi takového vztahu dialogu mezi, vlád, mezi tedy Eh, mezi eh, vládci a eh, podanými. A zde no, tak dostali tedy ti občané, ti podaní svá práva. A co je teď problémem pro Evropskou unii, když Evropská unie chce být aktérem trestního práva, je právo na obhajobu, aby ta osoba, ten podezřelý či obviněný, mohl aktivně se zapojit do trestního vyšetřování. Takže to je v prezentaci a teď jsem ztratila pojem o tom, kde to bude v PowerPointové prezentaci, ale asi 50% členských států, tak tam platí, že osoby, kterých se týká trestní vyšetřování, jsou předmětem vyšetřování, tak se očekává, že budou mít právo se aktivně zapojit do úkonu vyšetřování. Samozřejmě to se netýká pouze tedy obviněných, respektive obviněných či obžalovaných, ale nejenom tedy obvinění či obžalovaní mají práva podle ústavy, ale také i e, poškození, tedy takzvané oběti, mají svá práva. A zde vidíme eh, práva na obhajobu, to znamená zapojit se mm, do, nebo mm, být přítomen při úkonech vyšetřování, ale potom trestní justice má sloužit občanům. Obecně řečeno, takže za posledních 15 let se zvyšují očekávání obětí, tedy poškozených, eh, kteří mají tedy svá očekávání buď od zákonu, či od jiných podzákonných norem. A tady jde o to nesklamat občany v tom. A zde máme obrovské rozdíly mezi členskými státy, jak eh, ty členské státy toto upravují. Opět, i podle eh, toho, že mm, mm, zde máme třeba maximální výměry eh, odnětí trestu svobody. Zde máme obrovské rozdíly mezi členskými státy. Samozřejmě tresty odnětí svobody to je velice citlivá oblast. A takže tak, abychom mohli se podívat na Evropskou unii jako na prostor trestní justice, tak zjistíme, že premisou je obrovské rozdíly mezi členskými státy a proto tato evropská úroveň musí se odvíjet od dialogu s občany a potom samozřejmě, aby nebyli zklamaní, protože někde ty standardy jsou nižší, než občané očekávají a někdy ale eh, je třeba ty standardy potom zvyšovat prostřednictvím evropské legislativy. Evidentní řešení by bylo, že oblast trestní justice v Evropě by měla být eh, oblast, která má ten nejvyšší standard, ale vím, že někdy v politických diskuzích to je eh, nerealistický apel, ale je to oblast, kde ve srovnání s rozdíly ve Spojených státech, kde máme federální systém, systém a systém eh, státu, tak to je například tam ten centrální federální systém, ten se snaží zvyšovat standardy ve Spojených státech, takže třeba, eh, třeba, eh, třeba i ten nejvyšší soud potom, ten tedy je vlastně takovým tím katalyzátorem, který tedy zavádí určitou praxi a ta se potom zakotví v federálních zákonech. Když se dostaneme teď k té citlivosti, eh, toho, jak to téma trestní justice je citlivé tedy v Evropě a jak vlastně to může vést ke zklamání občanů, tak se nemůžeme vyhnout tomu zásadnímu problému, který eh, vyplynul i z diskuzí o evropském zatykači. Podmínky vazby, to znamená při přípravném řízení vazba eh, v řadě členských států, to je eh, nepřijatelná lhůta, nepřijatelná délka. Řada členských států i tedy porušuje své povinnosti ve smyslu Evropské umluvy lidských práv a je odsuzována za to. Za eh, třeba případ Andresimu eh, zde i Eh, že tedy eh, zde eh, řada osob je ve vazbě po dobu nepřiměřeně dlouhou a to je velice nebezpečné samozřejmě pro evropský systém trestní justice, protože v podstatě nepřátel Evropské unie by mohli evropskou legislativu použít jako takové rukojmí a proto vlastně by mohli snižovat své vnitrostátní standardy. Další situace, kde eh, existuje taková eh, různorodost předpisů a kde to je citlivé pro občany, je eh, tedy povinná obhajoba. To znamená, kdy eh, občané očekávají podle tradic, eh, že když se dostanou do kolize se zákonem, s trestní justicí, že v podstatě budou mít obhájce ex ofo na náklady státu, bezplatná právní pomoc. A zde ta studie ukazuje, že to je téma velice důležité pro členské státy i občany a práv, bezplatná právní pomoc. Samozřejmě to je téma, o kterém se hodně diskutuje v kontextu cestovní mapy a já doufám, že evropský zákonodárce určitě to také vyřeší a ta studie nám ukazuje, že to je významné právo občanů. Samozřejmě i e, trestní usice pro mladistvé, to je velice citlivé téma. Zde chci zdůraznit velké rozdíly mezi členskými státy, kde některé státy a i pokud jde o e, věk trestní odpovědnosti, devět let třeba, to je neobvyklé, 10 let v zemích common law, až 16 let v některých státech je tedy věk trestní odpovědnosti, takže pokud mladiství se dopustí trestného činu, tak potom tedy se to řeší tedy podle toho odlišně, což je téma citlivé. I zde eh, posílení procesních práv, to, tím se také zabývá studie a teď závěr, nejdůležitější závěr studie. Podle mého soudu je, že, že myšlenka evropského občanství to znamená, to je eh, téma, které prochází všemi těmi lisabonskými smlouvami, tak to by měla být klíčová koncepce a premisa pro vytvoření systému evropské justice. Musíme mít ale určité limity které musíme uložit, uvalit na eh, kompetenci Evropské unie v oblasti trestní justice, protože systém trestní justice nemůže se eh, týkat všech typů trestné činnosti. Zde je třeba respektovat suverenitu a subsidiaritu. Legitimní zapojení Evropské unie do trestní justice, to se musí věcně vymezit, ale nicméně si myslím, že e, e, ten institut Evropského občanství by mohl být velice užitečný, když uznáme, že Evropská unie tedy má přímý vztah s evropskými občany e, i v, ve velice citlivých ústavních oblastech. Důležité je, že doposud Evropská unie, evropská úroveň v trestní justici se zapojovala pouze s exekutivními úkony. Evrop, členské státy používaly Evropskou unii jako fórum pro prosazování vlastních zájmů. Zde v členských státech, ale v trestních eh, systémech justice tam do toho nemůže zasahovat exekutiva. Jiné vlivy, ano, prostřednictvím parlamentu, ano. Dobře, takže já jsem velice ráda, že se o tomto bude diskutovat právě v parlamentu. Jde o to, že to jsou eh, velice citlivé eh, procesy, které mají určitou svoji ústavní rovnováhu a samozřejmě zde členský stát má kompetenci, pokud jde o represi a je to v jeho zájmu. Proto je třeba i vytvořit tak nějakou linii, kde Evropská unie se může e, zapojit a kde to je nutné, aby se za unie do trestní justice, ale velice opatrně s tou rovnováhou. Někdy zapojení Evropské unie se může omezit na e, spolupráci mezi členskými státy, jak je to doposud, ale někdy Evropská unie by měla přímo sloužit občanům a to znamená, měla by na sebe vzít odpovědnost za přijímání politik a e, je třeba uznat, že v některých případech v podstatě je to povinnost i zapojit třeba oběti trestné činnosti. A pár posledních bodů. Ještě bych chtěla eh, eh, říci, zdany tyto procesy je třeba uznávat jako právně odlišné, protože v podstatě zde eh, do toho vstupuje celá řada právních trestních systémů a tyto procesy možná asi mají jinou právní kvalifikaci nebo kvalitu a potom je třeba si položit otázku, jak lze chránit práva občanů práva a zájmy eh, protože eh, občané mají legitimní zájem na trestních procesech. Samozřejmě tady musíme hovořit o obviněných, ale také i o poškozených, ty nesmíme ztrácet ze zřetele pokud tato oblast eh, trestní justice v Evropské unie se bude eh, propojovat s těmi represivními, exekutivními opatřeními, která jsou namířena proti občanům, tak je zde nebezpečí, že Evropská unie v podstatě se bude zneužívat, ta úroveň evropská se bude zneužívat eh, a bude pokračovat a zvyšovat se spíše kritika. A zde může to nastat ale tak i, že Evropská unie tedy, ta evropská úroveň bude, půjde pouze cestou represivní a nebude chránit zájmy. A to je kritika, kterou často i e, vidíme nebo se dočteme v britském e, tisku od strany UKIP. A samozřejmě zde e, Evropská unie má přímý vztah s občany a mm, občany jsou držitelé práv, která jsou zakotvena v ústavách a to je třeba si eh, uvědomit pro ten vztah po Lisabonské smlouvě. A poněvadž tyto procesy mohou být právně odlišné, tak vám chci říci, že eh, ta mm, právní komparistika, komparativní studie jsou velice důležité a cené. Evropská unie a parlament jako eh, důležitý aktér po Lisabonu, tak si musí uvědomit, že cokoliv se bude dělat v Evropě, tak se musí vytvořit autonomní koncepce, autonomní instituty s tím, že občan musí být tím ústředním kamenem při vývoji jakékoliv systému trestní justice. Děkuji. thank you. Děkujeme mnohokrát doktorce Vejdové za tuto velice eh, energickou a zajímavou přednášku. Eh, chce k tomu ještě něco dodat eh, doktor Bauman, nebo ne? Ne, takže eh, pokud eh, je to v pořádku, tak to byla tedy studie na téma rozvoj eh, prostoru trestního soudnictví a nyní je prostor k diskuzi. Hlásí se někdo? Zvedněte prosím ruku. Pan Bronz já eh, tady si vynahradím to, že se mi po vás, eh, že, že se vám po mně jistě bude v Dubnu stýskat, až tu nebudu. Děkuji paní eh, Vejdové za velice zajímavé a jasné vysvětlení. Já nehovořím ze stejného hlediska jako vy, protože já jsem proti Evropské unii a proto jsem i proti evropskému zatykači. Ale souhlasila byste se mnou, že dokud evropský zatykač existuje, tak by mělo být možné, aby nějaká země eh, odmítla vykonat eh, tento zatýkací rozkaz na základě nedostatku důkazů. Já bych za normálních okolností podporoval eh, návrh evropského vyšetřovacího rozkazu. Nicméně se kloním k názoru, že dokud existuje evropský zatykač, tak problém eh, evropského vyšetřování by mohl sloužit k snižování vydávání eh, evropských zatykačů v těch slabších případech. Eh, domnívám se to takto správně? Omlouvám se, říká předseda. Ještě někdo se chce vyjádřit? Ano, paní McIntyre. Děkuji. Já jsem chtěla poděkovat doktorce Wadeové za vynikající Eh, prezentaci a eh, musím říci, že já jsem eh, tady tak trochu zaujatá, protože jsem na, minulý pátek byla na Birminghamské univerzitě, takže, a, takže mě vůbec nepřekvapuje, že vaše prezentace z Birminghamské právnické fakulty je vynikající. Vaše prezentace dobře ilustruje tu velkou různorodost v Evropě a podle mě je velice užitečné analyzovat eh, tyto rozdíly takovýmto jasným a přehledným způsobem. Mě eh, zajímá především oblast eh, práv dětí a různé, různá věková hranice trestní odpovědnosti. Mimo jiné proto, že tento výbor eh, bude zkoumat eh, ochranu dětí zapojených do eh, trestního řízení. Takže to je oblast, o kterou se opravdu velmi zajímám a velmi ráda se dozvídám o různých rozdílech ve členských státech. Domnívám se, že v konečném důsledku bude hrát velice důležitou roli subsidiarita Tedy eh, otázky, co lze provést na evropské úrovni a co eh, zůstane právem členských států a kde eh, existuje prostor pro spolupráci. Spolupráce podle mého názoru je výborná věc a měli bychom o ní neustále usilovat o čím dál užší spolupráci, ale přitom neustále mít na paměti eh, roli eh, členských států a eh, otázky subsidiarity, která je podle mého názoru neporušitelná. To je můj názor. Tento celý dokument je velice užitečný pro naše debaty a moc krát děkuji paní Vejdové za to, že nám ho představila. Děkuji. Nějaké další připomínky? Nikdo další se nechce vyjádřit? Takže já sám také položím otázku která se týká e, důležitosti evropského školení právnických e, profesí, protože když máme e, trestní soudnický prostor, tak tady se očekává vývoj v oblasti soudnictví, Evropský úřad veřejného žalobce a tak dále. Nicméně Eh, pokud jde o školení eh, právních, eh, právní praxe, tak toho není nikdy dost. Školení právníků, advokátů, obhájců. Protože pokud se nebudou chtít chopit svých nejlepších nástrojů, aby dokázali zvládat ten nový e, evropský e, trestní zákon, tak e, potom celá ta problematika nemá vůbec smysl. Mě by zajímaly vaše názory na toto téma. Tak máte, máte slovo, paní Wade. Děkuji. Děkuji moc krát za vaše zajímavé připomínky. K tomu prvnímu eh, komentáři. Samozřejmě eh, já vím, že toto je velice ošidné téma a názory mohou být velmi různé. Základní problém s evropským zatýkačem je ten, že eh, rozdělení odpovědností, pokud jde o Eh, rozhodnutí o vydání a přesunu podezřelého eh, z jurisdikce, kde se cítí eh, příjemněji, do jiné, kde se cítí zranitelně, je odděleno od, jakékoliv, od jakéhokoliv rozhodnutí o kvalitě případu, který je proti němu veden. A podle mě je v zájmu obžalovaného, aby byla, aby byl vyslyšen. Nicméně e, prioritou evropského zatykace je, e, že zkrátka věříte rozsudku svého kolegy v jiném členském státu. E, pokud jde o evropský zatykač, který byl vydán v případě povodezřelého z teroristického útoku, eh, tak ten byl za deset dnů převezen z Itálie do eh, Spojeného království a předtím v Itálii mohl pobývat mnoho let. Takže podle mě evropský zatykač je velmi užitečný. Eh, Evropská unie usnadňuje volný pohyb osob, tak samozřejmě Eh, to je svoboda, ve které já jsem vyrůstala zcela samozřejmě a velice nerada bych ji ztratila. Eh, musíme eh, mít na paměti, že územní vázanost orgánů trestního řízení je problém a Evropská unie se tímto problémem zcela správně zabývá. My samozřejmě můžeme v mnoha ohledech evropský zatykač vylepšovat. Například prostřednictvím povinné obhajoby, tedy že probíhají simultánní slyšení eh, v tom případě, ale zajímavé je, že my už teď máme eh, to nástroje. Eh, pokud jste pro vzájemné uznávání, což neříkám, že nutně musíme být, tak to je využitelný princip. Důležité ale je, abychom neměli pouze vzájemné uznávání opatření, které zužují svobodu, ale i těch, které rozšiřují svobodu. A e, to umožňuje rámcové rozhodnutí o e, rozkazu o dohledu. Takže Evropská unie jakožto strážkyně míru a e, svobod má velice efektivně eh, uplatňované eh, rámcové rozhodnutí, které omezuje jejich svobodu nebo je vystavuje do zranitelné situace, ale totéž rámcové rozhodnutí eh, neprosadil parlament k tomu, které by umožnilo vzájemné uznávání rozsudků, které, rozsuzu, které rozšiřují svobody. My eh, tedy eh, umožňujeme, neumožňujeme, eh, aby soudce vydal příkaz k tomu, aby například obžalovaný odevzdal pas a byl vydán určité zemi v horizontu dnů nebo týdnů. To je lepší než současná situace u evropského zatykače která je poměrně nežádoucí. V tom s vámi plně souhlasím. Nicméně eh, já si myslím, že značná část viny leží na členských státech a na tom, že nejsou schopny eh, jednotně uplatňovat eh, rámcové rozhodnutí tak, jak v Bruselu odsouhlasili. Je samozřejmě škoda, evropský zatykač byl vydán v roce 2002, ale dohledový rozkaz až v roce 2009. A to už vůbec nemluvím o procesních právech. Tady si myslím, že členské státy opravdu poskytly medvědí službu svým občanům občanům, protože e, nepovažují trestní právo za prioritu a přitom jde o velice důležitou oblast. E, souhlasím s tím, co říkala paní McIntyre ohledně subsidiarity. Samozřejmě v té stručné prezentaci e, jsem nastínila, jako asi myslím, že je evropská úloha a samozřejmě spolupráce s členskými státy a činnost členských států zůstane naprosto zásadní. E, evropský veřejný žalobce to je velice zajímavé téma k diskuzi, protože e, můžeme hovořit o určité revoluci jde o jakousi federální agenturu, Nicméně není možné, aby eh, jakákoliv evropská agentura eh, jednala nezávisle na eh, úřadech členských států, protože potřebuje informace o členských států, potřebuje jejich spolupráci a také samozřejmě potřebuje aktivitu v terénu. Takže podobně jako italské antimafiánské struktury mohou být ty ústřední orgány užitečné a fungující pouze, pokud mají podporu všech ostatních složek. Je naprosto zásadní si uvědomovat, že jakákoliv agentura Evropské unie bez ohledu na své kompetence bude eh, jaksi eh, středem pavučiny, která se táhne všemi členskými státy a na všech těch neurologických bodech musí panovat dobré vztahy, eh, jinak prostor trestního soudnictví, ať už je vymyšlen jakkoliv dobře, nemůže fungovat. Konečně děkuji, eh, pane předsedo, eh, za eh, vyzdvižení toho ústředního problému, kterým je školení právníků. Já jsem právnička a vyučuji právo, ale zároveň jsem kriminoložka a vím, že firemní kultura je velice důležitá i v oblasti práva. A podle mě jedním z klíčových bodů, pokud jde o vývoj vztahů, vztahů mezi eh, Evropskou unii a občany eh, je eh, různé vědomí, růz, různé povědomí právníků. Například pokud jde o proporcionalitu evropského zatykače, Eh, tak eh, žalobci, státní zástupci eh, činí velice různorodá rozhodnutí vůči občanům svých vlastních členských států anebo vůči občanům jiných států. To je podle mě zásadně špatně. Když žalobce se zabývá nějakým evropským opatřením, tak by se měl považovat za evropského žalobce, respektive evropského policistu a bez ohledu na státní příslušnost občana, se kterým se zabývají, mají povinnost eh, se o něj starat jakožto o eh, evropského občana protože eh, angličtí, němečtí, francouzští, belgičtí policisté jednají v rámci evropských kompetencí pro Evropský úřad. A jakýkoliv výkonný orgán nebo i soudní orgán který má eh, evropské, evropské pověření, má také celoevropskou povinnost vůči všem eh, evropským občanům. Takže to, tady eh, to je určité povědomí, které bychom měli rozšířit pomocí školení. Pak, Dobrým bodem by byla nějaká evropská přísaha, protože zaměstnanci skládají přísahu ke španělské, německé ústavě a tak dále, tak by bylo dobrý nápad mít také nějakou evropskou přísahu. Eh, Doktuji doktor, eh, doktorce Wade a doktorce Bauman a eh, Tady ten, tuto brožuru máte k dispozici, brožuru o vývoji trestního soudního prostoru a to nejlepší v této oblasti teprve přijde. Děkujeme vám za inspirativní příspěvek a to je prozatím vše. Hlasování je na programu v 11.45 Tady je klasická situace, e, poslanci přicházejí, sál se naplňuje, takže si dáme krátkou tříminutovou přestávku a začneme v 11.45 hlasovat. Prosím, e, neodcházejte, jen dáme čas kolegům, aby e, přišli a připravili se na hlasování. A nezapomeňte si prosím připravit hlasovací karty. Vidím, že někteří z vás si běžíte pro elektronické karty, eh, takže eh, eh, jsme čekali nyní, ale už bychom měli opravdu začít a začínáme nyní s hlasování. Situace hlas, s hlasováním není příliš komplikovaná, nicméně máme poměrně hodně zpráv, takže se soustřeďme. A začneme bodem 17, což je e, rozhodnutí Rady e, uzavřít jménem Evropské unie dohodu o politickém dialogu a spolupráci mezi e, Evropským společenstvím a jeho členskými státy a Kostarikou, Salvadorem, Guatemalou, Hondurasem, Nikaraguou a Panamou. Spravodajkou je paní Renate Weber, ale nevidím ji tady. Možná, že tedy nedorazila. Nicméně eh, překročme rovnou k hlasování. Je tu jeden pozměňovací návrh, číslo jedna, kdo je pro? Kdo je pro pozměňovací návrh jedna? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Teď eh, hlasujeme eh, o textu jako celku v pozměněném znění elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Čtyřicet pro, pět proti, žádné zdržení, takže zpráva přijata. Co se stalo? Zapomněla jste si elektronickou kartu? Takže váš hlas byl zaregistrován jako proti? Ne, jako, jako pro. Aha, dobře, takže jste pro 41 pro, 5 e, proti, žádná zdržení, takže přijato. Takže se přesuneme k další zprávě, což je návrh nařízení e, Rady a parlamentu ohledně třetích zemí. Jejich státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic výzum a ti, kteří jsou od této povinnosti osvobozeni. Tady nejsou žádné pozměňovací návrhy, takže hlasujeme o textu tak, jak je. Hlasujeme rovnou elektronicky, zahajuji hlasování. Ano, to první se týká Moldavska. Takže končím hlasování. 45 plus, 2, minus, jedno zdržení přijato. Zpravodajka Tania Fajon. Nyní hlasujeme o mandátu pro zahájení vyjednávání. Hlasujeme teď. Končím hlasování. Čtyřicet šest pro, dva proti, žádná zdržení, takže přijato. Nyní eh, totéž, jak se dívám, Nyní je bod 19, což je kontrola osob na vnějších hranicích na základě jednostraného uznávání některých dokladů eh, Chorvatskem a Kyprem za rovnocené jejich národním výzum za účelem průjezdu přes jejich území nebo zamýšlených pobytů na jejich území v období mezi 180 dny a 90 dny. Zpravodaj je opět paní Fajon, nevidím ji tu, takže eh, hovořit nebude. Hlasujeme tedy o vyjednaném textu, tak jak byl vyjednán během neformálních trialogů. Hlasujeme, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Děje se něco? pořádku 47 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel. Takže eh, jednomyslně eh, přijato. Dalším bodem je rámcová dohoda o eh, komplexním partnerství s Indonésií, pokud jde o zpětné přebírání osob. Spravodajkou je paní Ana Gomez. Nechce se vyjádřit, takže hlasujeme. Žádné pozměňovací návrhy, hlasujeme o e, návrhu doporučení jako celku. Končím hlasování. Čtyřicet tři pro, čtyři proti, e, žádné zdržení, takže přijato. Posouváme se dále. E, nyní Takže teď se přesouváme k bodu 21, což je eh, absolutorium za rok 2012, souhrný rozpočet EU, eh, Evropská komise. Spravodajkou eh, je paní Rojtová. Nechce se vyjádřit? Takže postoupíme rovnou k hlasování. Bod číslo 21. Já jsem tím také zmatený, protože já mám hlasovací seznam, eh, kde eh, jsou ta hlasování v jiném pořadí. Eh, nevím, jaký máte vy. Omlouvám se, počkejte chvilku, je tu nějaký zmatek s hlasovacími seznamy. Já jsem také zmatený, opravuje mě tady sekretariát. jsme u bodu 21, ale takový bod na mém seznamu není. Jak je to u vás? U vás je 21 eh, absolutorium, u nás ne. Hlasujeme teď o absolutoriu? Dobře. Nebo počkejte chviličku. Já se snažím to tady najít. Ano, vidím, že to tady mám na zvláštním papíru. Ano, je to, je to, je to zvláštní papír, už to mám. Takže eh, hlasujme o eh, zprávě paní Rojtové, eh, absolutorium pro souhrný rozpočet EU. Zahajuji hlasování, nejsou pozměňovací návrhy. Hlasujeme. Končím hlasování. 48 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel, přijato. Dále Eh, absolutorium eh, pro eh, Evropskou unii, agenturu Evropské unie pro základní práva. Hlasujme, pozměňovací návrhy nejsou, zahajuji hlasování. Končím hlasování. 47 pro, nikdo proti, dvě zdržení, takže přijato. Jdeme dále. Eh, absolutorium pro eh, Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost eh, za rok 2012. zpravodajkou je paní Rojtová. Hlasujeme. Končím hlasování. 47 pro, 1 proti, 1 zdržení, přijato. Jdeme dál. Eh, absolutorium pro eh, agentury eh, pro výkonnost finanční řízení a kontrolu za rok 2012. Spravodajkou je paní Veronik Matě. Tady vidím jeden pozměňovací návrh. Pozměňovací návrh číslo jedna, takže hlasujme o něm. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Teď eh, hlasujeme o textu eh, jako celku. Hlasujeme. Končím hlasování. šest pro, eh, jeden proti, dvě zdržení, přijato. Dále zpráva paní Veronik Matě, absolutorium pro Eurojust. Pozměňovací návrhy nejsou, takže hlasujeme. Eh, zahajuji hlasování. Končím hlasování. 47 pro, 1 proti, 1 zdržení, přijato. Dále eh, Evropský inspektor ochrany eh, údajů a jeho absolutorium. Pozměňovací návrhy nejsou, takže zahajuji hlasování. Končím hlasování. 48 pro, e, žádná zdržení, nikdo proti, takže jednomyslně přijato. Jdeme dál, k, jdeme k absolutoriu pro Europol. Zase zpráva paní Veronik Matěje. Tady máme několik pozměňovacích návrhů. Nejprve pozměňovací návrh 1. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 2, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Takže teď hlasujeme o textu jako celku, zahajuji hlasování. Končím hlasování. 48 pro, nikdo proti, jedno zdržení. Takže přijato. Jdeme dál k další eh, agentuře, eh, což je eh, Frontex. Spravodajkou je zase paní Veronik Matěje. Tady je také několik pozměňovacích návrhů. Kdo je pro návrh 1? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Takže hlasujeme o o celém textu, zahajuji hlasování. Končím hlasování. 48 pro, 1 proti, žádné zdržení, přijato. Ještě tu máme několik dalších textů. Absolutorium pro CEPOL, zase paní Veronik Matěje. Tady máme tři pozměňovací návrhy. Ne, vidím, že jsou pouze lingvistické, takže se o nich nehlasuje a hlasuje se pouze o tom třetím od zpravodajky paní Veronik Matě. Chcete se k němu vyjádřit? Ne, rovnou hlasovat. Dobře, takže kdo je pro? Pozměňovací návrh 3. Kdo je pro, proti? Zdržel se, přijato. A nyní budeme hlasovat o celém návrhu v pozměněné podobě. Hlasujte. Hlasování. Končím hlasování. Čtyřicet tři, pět proti, jeden se zdržel. Návrh byl přijat. A nyní Evropský podpůrný o řád paní Veronik Matě opět žádné pozměňovací návrhy, takže hlasujeme o celém textu, zahajuji hlasování. A nyní konec hlasování. 47, jeden proti, jeden se zdržel, přijato. A teď opět se vrátíme tam, kde jsme skončili a měli bychom hlasovat, pokud se nemýlím. Bod 31, to znamená seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování jejich hranic výzum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni. Maria Gabriel. Takže chcete slovo? Ne? Ano, chcete slovo, takže máte slovo. Děkuji, pane předsedo, jenom bych chtěla říci kolegům, že teď máme hlasovat o nevýdané Eh, věci, protože po třech trialogích jsme se dohodli s komisí a radou a eh, naše stanovisko, které jsme sformulovali v listopadu, prošlo, takže chci připomenout hlavní body. Máme 16 zemí AKT, které budou osvobozeny od vízové povinnosti, potom Spojené Arabské Emiráty a potom Peru a Kolumbie tak ty se dostanou na pozitivní seznam po té, co Evropská komise provedla vyhodnocení, což celá odpovídá tomu, co my jsme odhlasovali tady ve výboru. Také chci i upozornit naše kolegy na další bod, který podle nás byl zásadní při vyjednávání. Šlo o kritéria která nefigurují nyní eh, v úvodním ustanovení, ale v normativní části, tedy v prvním článku, s tím, že komise to bude vždycky vyhodnocovat případ od případu ad hoc, ale teď tam budou tři kritéria, která vezme do úvahy. Lidská práva, cestovní ruch a zahraniční obchod. Lidská práva, zde to je jasná pozice, kterou jsme obhajovali já a stínovi zpravodajové. Děkuji za podporu. Cestovní ruch a e, zahraniční obchod to doplnila e, rada jako kritérium. Potom poslední, právo informovat parlament, nebo právo být informován takto. Já chci poděkovat komisi, která se snaží o pravidelný e, dialog a zde máme jejich prohlášení, ano, které potvrzuje to, že budeme informováni průběžně o vyjednáváních. Chci tedy poděkovat komisi, radě a především řeckému předsednictví za úsilí, které podniklo v této věci, která je velice citlivá a chci také poděkovat všem stínovým zpravodajům, protože jsme byli schopni obhájit mm, silnou pozici Evropského parlamentu. Vy jste řekli, je to poprvé, kdy Evropský parlament se zapojil do tohoto postupu a děkuji i Katrin Iver ze sekretariátu, protože bez jejího know-how bychom ne, ne, eh, byli schopni eh, tuto věc prosadit eh, v tak krátké lhůtě. Děkuji, paní Gabriel, děkuji za vaši práci, děkuji za vaši vstřícnost a vysvětlení k této dohodě, o které budeme hlasovat. Je to výsledek vyjednávání v rámci trialogu. Nyní budeme hlasovat, ano? Kdo je pro? Ne, takže ne, elektronicky. Elektronicky hlasujeme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 49 pro, 1 proti, nikdo se nezdržel, přijato, děkujeme. Děkujeme. A nyní bych vám chtěl připomenout, že výsledek tohoto vyjednávání e, bude předložen plénu a na to první dubnová plenárka. Děkuji teď. Ještě nás čeká další hlasování, které je nejdelší. Dnes dopoledne a to je návrh stanoviska k nařízení Evropského parlamentu a rady, opatření, která se týkají Evropského jednoho, jednotného trhu elektronických komunikací a tím se novelizují určité směrnice a nařízení. Zpravodajem je pan Salvador Sedo. Nechce se vyjádřit? Ne. Dobře, takže můžeme přejít k hlasování. Je to delší než to, co jsme zatím měli, takže se budeme dobře koncentrovat. Návrh 45, 46 jsou totožné, kdo je pro, kdo je pro, proti, zdržel se přijaty. Návrh 47 pro, proti, zdržel se přijat. Návrh 48 pro, proti, zdržel se přijat. Návrh 49. Dobře, prověříme, prověříme. Já myslím, že přijato, takže prověříme. Hm, zahajuji hlasování. Končím hlasování. 26 pro, 25 proti, takže těsné, velice těsné, ale přijato. Nyní 49 a 50 jsou totožné, kde pro, proti, zdržel se přijaty, 51 pro, proti, zdržel se já myslím, že stejné jako předtím, pokud byste to chtěli prověřit, ale já myslím, že to bylo stejný, stejný poměr. Dobře, prověříme. Takže ano, nyní zahajuji hlasování 51. Hlasujte o 51. Končím hlasování. No a ne, tentokrát ne. Aha, někdo se spletl? Teď 25 po 26 návrh byl zamítnut. 52, 53, 54, 55 jsou totožné. Kdo je pro? Proti? Zdržel se přijaty. Nyní návrh 6 pro. Proti? Zdržel se přijat. 7 pro. Proti? Zdržel se přijat. 57 pro. Proti? Zdržel se přijat. 58 pro, proti, zdržel se. Aha, opět asi těsné, prověříme. Zahajuji hlasování. A uvidíme. EPP jeden navíc. Jeden z EPP navíc. Takže teď, jak to vypadá teď? Končím hlasování. 26 k 25 přijato. Návrh 8 a 59 jsou totožné pro, proti, zdržel se. Přijat 60, 61, 62 pro, proti, zdržel se přijaty, 63 pro, a ne, omlouvám se, o něm se. It's fallen, it's fallen. Odpadá. 9, ano, ne, taky odpadá. Také odpadá, takže 65, ano. Kde pro? proti, zdržel se přijat, 66 pro, proti, zdržel se. Prověříme, prověříme 66, zahajuji hlasování, končím hlasování. Dvacet dva proti devíti Zamítnuto kompromis čtyři Pro. Proti zdržel se přijat, kompromis 5, pro, proti, zdržel se přijat, 77 pro, proti, zdržel se prověříme, opět asi těsné, prověříme, to je 77, zahajuji hlasování, končím hlasování. A ne tak těsné. Jasně zamítnout. Kompromis 6. Pro. Proti. Zdržel se. Přijat. Kompromis 7. Pro. Proti. Zdržel se. Přijat. Návrh 11 byl stažen, 88, 89 a 90 jsou totožné. Kde pro? Proti? držel se zamítnutý a 91, kde pro, proti, zdržel se zamítnut, kompromis 8, pro, proti, zdržel se zamít, přijat, přijat. 97 pro, proti, zdržel se zamítnut, 98, 99, 100 jsou totožné, ale ne, hlasujeme o nich, hlasujeme, hlasujeme. Kde pro? Proti? Zdržel se zamítnuty. Prověříme, dobře, tak prověříme tyto 98, 99 a 100. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 26 proti, 25 pro, zamítnuty. Bylo to těsné. Já vidím, tam vždycky existují určité korelace tady. Takže eh, je to celkem jasné. Návrh 12. Kdo je pro? Proti? Slyšel se zamítnut. Návrh 13 pro. Ne. Ne, 12 byl přijat. 12 byl přijat, pardon, 12 byl přijat. A to jsem se spletl. Dobře, tak to prověříme. Návrh 12. 12. 12. Zahajuji hlasování. Dobře, končím hlasování ano, zamítnut 27 ku 23. Nyní návrh 13, kdo je pro? Proti? Přijat, podle mě, ano, přijat. Takže návrh teď je návrhy 101, 102, 103, totožné, kdo je pro? Proti? Zdržel se přijatý kompromis 9, pro? Proti? Zdržel se přijat Kompromis 10 pro, proti, zdržel se přijat. Kompromis 11 pro, proti, zdržel se přijat. 115, kdo je pro? Proti, zdržel se zamítnut. 116 pro, proti, zdržel se zamítnut. Kompromis 12 pro, proti, zdržel se přijat, 118 pro, proti, zdržel se, není to jasné, takže prověříme, 118, zahajuji hlasování. Končím hlasování. 25 ku 26, zamítnuto. 122 a 123, totožné. Kdo pro? proti, zdržel se. Přijato je 124 pro, proti, zdržel se. Zamítnut 125 pro, proti, zdržel se. Zamítnut 126 pro, proti, zdržel se. Přijat, ne, 17, 17 pro, proti, 160 se přijat, kompromis 13 pro, proti, 160 se přijat, 128 pro, proti, 160 se zamítnut, 19 pro, proti, zdržel se přijat, 20 pro, proti, zdržel se přijat, 21 pro, proti, zdržel se přijat, 129 pro, proti, zdržel se přijat 130 pro, 129, 129, takže prověříme 129, zahajuji hlasování o 129. Končím hlasování. 26 25 přijato. Takže 130, ne, 130 ano, kde pro, proti, zdržel se. Řekl bych, že to tež, ano, přijato. Nyní 131 pro, proti, zdržel se, přijat. sto, prověříme, dobře, tak prověříme 131. 131, zahajuji hlasování. Končím hlasování. 20, ano. Ano, tak to bylo naopak teď. Tady bude nějaký hlas, který přechází sem tam. To musíme zjistit, kdo to je. Ano, takový tedy ne, hlas, který tedy si pohrává s tou většinou. Takže zamítnu to. A nyní 132. Pro. Proti. Zdržel se. Přijat. Dobře, prověříme. 132. 132, dobře, takže zahajuji hlasování. Končím hlasování. Ano, stejný. Opět zase přešel na druhou stranu, takže 25 26, zamítnuto. Nyní 133 pro, proti, já bych řekl, že to bylo tentokrát přijato. Chcete to prověřit? Ano, ano, dobře, tak jo. 133 prověříme elektronicky za hlasování. Končím hlasování. 26 ku 25. To si musíme zjistit, kdo to dělá, to co. A, a. A teď máme zde úvodní ustanovení. Ano, v pořádku, úvodní ustanovení, takže některá byla stažená, takže 22. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. 23 pro. Proti? Zdržel se? Prověříme. Hmm. Já se omlouvám, ale musíme to prověřit 23. Jinak byste na mě křičeli, abych to nechal ohlasovat elektronicky, tak to udělám rovnou. Končím. Ano, to bylo jasně zamítnuto, jasné. A teď 24 pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 1 pro, proti, zdržel se, přijat. 28 pro, proti, zdržel se, zamítnut. 4 pro, proti, zdržel se, přijat. 30. Ne. Chcete prověřit návrh 4? Prověříme 4. Zahajuji hlasování, končím hlasování. 33 k 18 je přijato, to znamená teď je 30. A, fallen. Ten odpadá. Ne. Ano, odpadá. Já se omlouvám. Aha. Párych odpadne teď. Takže 31 pro. Proti zdržel se, přijato. Prověříme. 31. Končím masování. k 24, takže sam, dobře. Takže teď ten, kdo Eh, tady přecházel z jedné strany na druhou, tak ne, asi se zdržel dobře, takže zamítnuto a kompromis 2 pro proti, zdržel se přijat 33 pro proti, zdržel se zamítnut kompromis 3 pro proti, zdržel se přijat 41 pro proti, zdržel se přijat, 5 pro, proti, zdržel se přijat, 42 pro, proti, zdržel se přijat, 43 pro, proti, zdržel se zamítnut, 44 pro, proti, zdržel se přijat. A nyní celý text v této podobě paní Janoka, paní Danok, Žanoka. microphone. Can you, can you, can we re-vote on... Můžeme hlasovat o 31, o návrhu 31. 31. 31. It doesn't, it, I mean, it doesn't, your vote wouldn't change. Váš hlas by to nezměnil. Mohl by. Vote. Really? Yeah. No, I don't see that. No, o jeden hlas, možná, že to není podle jednacího řádu. To není podle, podle jednacího řádu. Ne. ne, ne, už jsme to odhlasovali a já se omlouvám, to nejde revidovat. To už je vyřešeno. Go. Let's go for the... A takže závěrečné hlasování nyní. Zahajuji hlasování o celém textu. Končím hlasování. Konec. Končím. 48 ku 0 a nula se zdržela jednomyslně úplně, takže blahopřejeme panu Sedo. Dobře, takže teď máme pauzu do tří. Já se omlouvám, ale já jsem e, se nezúčastnila konečného. Takže jedno plus, dobře, jedno plus, jedno plus navíc k těm plusům. Dobře, ve tři hodiny se opět uvidíme.